Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa, hned začneme. Milé kolegyně, milí kolegové, znovu zahajuji naši schůzi. Dostáváme se k bodu 10 na pořadu jednání a to je výměna názorů s naším zástupcem pro otázky VTO, panem Pangratisem, kterého srdečně vítám. Milé kolegyně, milí kolegové, Světová organizace obchodu je velmi často předmětem veřejných debat a to především poté, co na Bali bylo dosaženo určitého úspěchu i přes veškerá očekávání. Měli jsme tedy silnou naději, že eh, uděláme další kroky v rámci VTO, nebo že bychom je mohli udělat, ale bohužel tyto naděje se neuskutečnily a s tímto neúspěchem ve vyjednávání se ukázalo, že ty překážky jsou možná větší, než jak se myslelo. Taková je situace a příští týden eh, bude parlamentní schromáždění VTO, potom v únoru konference ministrů a proto je, myslím, správné nyní o tom debatovat a podívat se na to, jak na tom je VTO a jak s ní budeme dále zacházet. Pane Velislanče, když o tom přemýšlíme, tak je zde také otázka, jak to bude pokračovat eh, s touto organizací, nebo není-li lepší eh, se píše se orientovat na regionální dohody eh, spíše než na ty eh, objemné eh, diskuse vedené vedle konkrétních oficiálních jednání eh, mohou být i na okraji a možná, že bychom měli spíš se snažit propagovat tato jednání VTO, ale není to jenom úkolem VTO, ale vůbec úkolem politické elity, tedy i nás, abychom posílili ten mezinárodní přístup. Je zde tedy celá řada otázek, které jsou s tím spojeny a pane Pangratisi, jsme rádi, že jste mezi námi, dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem velmi rád, že mám tuto příležitost pohovořit o VTO. Budu mluvit nejprve stručně o významu VTO, o multilaterálních jednáních a budu se přitom zaměřovat konkrétně na současnou situaci u dohod o usnadnění obchodu, předbaly i pobaly a vyhlídky do budoucna. Ale budu hovořit také trochu obšírněji o krizi v této organizaci, která možná není jenom jedna z mnoha, ale je to velmi kritický okamžik, který pravděpodobně se přinese mnoho změn ve fungování této organizace. Vzhledem k tomu, že se budu eh, nejvíce zaměřovat eh, na ty problémy při jednáních, tak bych asi na úvod měl uvést, že důležité je si uvědomit kontext celé této diskuze. VTO má více než jenom ty vyjednávací funkce. Jak už říkal pan předseda, je tady mechanismus pro řešení sporu. To asi nemá cenu popisovat. Chtěl bych jenom připomenout, že to je unikátní Nic eh, podobného nelze vytvářet mimo rámec VTO. Ani tak eh, neexistuje žádná jiná multilaterální dohoda v rámci nějaké světové organizace. Potom tady máme eh, systém monitoringu a dozoru. Ten se výrazně zlepšil v důsledku krize a ten má také velmi důležitou roli v předcházení tomu, aby se státy uchylovaly k protekcionismu v případě krizí. A pak je tady ta pravidelná práce, která spočívá v administraci, fungování, provádění těch stávajících dohod. A možná, že stojí za to říci, že i tato oblast má velmi důležitou dimenzi v, při prevenci různých sporů a konfliktů. Tyto různé funkce fungují souběžně a nezávisle od toho vyjednávání. Nicméně v dlouhodobém výhledku to oslabení té vyjednávací funkce VTO by znamenalo oslabení celé organizace. VTO je velmi cená organizace v té globální architektuře, což lze doložit také tím, že eh, má více než 120 členů, 23 států už eh, také eh, podalo přihlášku o členství. A z pohledu toho vyjednávání v rámci VTO lze hovořit o několika strategických výhodách. Já bych se zmínil o dvou z nich. Hodně těch základních otázek, mezinárodních obchodních stazí, ať už se to týká řešení sporů, dotací, státní pomoci, e, dotací na vývoz, tak to všechno lze vyjednávat pouze na multilaterálních fórech. A další výhoda je v tom, že se předchází rozdrobení regulačního rámce, protože to sebou nese zvýšené náklady pro společnosti. Takže tam, kde se odchyluje od multilaterálního rámce a vyjednává se bilaterálně, tak eh, někdy později je potřeba se potom do toho multilaterálního rámce vrátit. Je to také fórum, kde menší a slabší eh, se mohou eh, vyjadřovat a dávat svoje stanoviska, ale přitom všem je samozřejmě potřeba zmínit některé nevýhody VTO. Například ten takzvaný multilaterální paradox, který spočívá v tom, že ve světě, kde se zvyšuje provázanost a vzájemná závislost, tak zrůstá i potřeba mít eh, čím dál tím více společných pravidel. Například v posledních letech jsme nedosahovali až takových výsledků, jak v minulosti. Ale i přesto je multilaterální přístup naší prioritou a to v tom smyslu, že pečlivě sledujeme všechno, co by mohlo realisticky zlepšit eh, nebo posunout ku předu ehm, tento multilaterální kontext. A byli jsme to svědky také v Ženevě, kde se snažíme vést jako Evropská unie svým příkladem. A k tomu bych chtěl ještě dodat něco k eh, výlučně dimenzi EU. VTO je také eh, jedinečná v tom, že Evropská unie tady hraje zásadní roli. V našich eh, celkových nižších vztazích je to právě tady, kdy Evropsk, kde Evropská unie hovoří jedním hlasem. Evropská unie hraje klíčovou roli ve VTO, protože uznáváme, že to je v našem eh, eh, nejlepším zájmu a chápeme, že ty zájmy nejlépe prosadíme společně. Také je potřeba říci, že tato role je uznávána jako pozitivní vliv. Často eh, jsme to, ten, kdo vyvíjí úsilí o dosažení kompromisu. Já už eh, v vnějších obchodních vztazích EU pracuji více než 30 let a mohu říci, že VTO, aspoň z osobního hlediska, je velmi zajímavé a příjemné pracoviště, protože tady eh, dokážeme uplatnit svůj vliv. A teď je ke stavu jednání, protože to asi chcete od nás slyšet nejvíce. Fakta mluví za sebe. VTO plovilo založeno v roce 1955. A zatím jediná multilaterální dohoda, která byla uzavřena, byla Bali v roce 2013. Stalo se také, že jeden eh, důležitý člen odmítl přijmout jeden důležitý prvek celé té dohody. Hovoří se o nemožnosti tak dosáhnout výsledku a tomu, že se zase vracíme k tomu zmrazenému eh, stavu před několika lety a my se snažíme to překonat, eh, protože ty texty kolikrát eh, nebyly v praxi používány. Já bych ale na to všechno mohl namítnout, že samozřejmě to riziko existuje. Tato organizace by se mohla vrátit k tomu předchozímu stavu, ale já si myslím, že tentokrát eh, to vypadá trochu jinak. VTO eh, není odsouzena k nečinnosti. Bali dokázalo, že VTO dokáže vyjednávat, dokáže opětovně dosahovat výsledků. Je to velmi složitá organizace, která se neustále mění a přizpůsobuje se měnícímu se světu. Snažíme se neustále obnovovat naši akceschopnost. Musíme eh, zvládat velmi komplexní transformace. To celé začalo v roce 2011 a myslím, že rozhodující průlom by měl přijít eh, v nadcházejících týdnech, takže je teď asi správné, že o tom v krátkosti Eh, pohovořím. MC8 2011, to je název toho procesu a v té době, v roce 2011, jsme zjistili, že nejsme schopni dosáhnout toho, co jsme si naplánovali. A my řekli jsme si, že nemá cenu předstírat, že vyjednáváme bez toho, abychom měli šanci dosáhnout nějakého výsledku. Rozhodli jsme se věci změnit. Že VTO byla v takové střídací kazajce, protože kvůli svému mandátu nebyla schopna ničeho dosáhnout. A ta svěrací kazajka byla tak těsná, že nám to nemožňovalo hovořit o jiných eh, tématech, které jsou také součástí našeho mandátu a které zajímaly naše členy. V podstatě to byla eh, taková mašinerie, která ztrácela Ehm, kredit. A my jsme se rozhodli, že budeme usilovat o co největší flexibilitu s tím, že budeme pracovat flexibilně a budeme se snažit dosahovat pokroku tam, kde to je možné. A zároveň jsme se rozhodli hledat nové inovativní způsoby, jak vyjednávat. Asi bych měl hned říci, že tady nešlo úplně o změnu eh, textu těch našich uzavřených dohod, ale spíše toho eh, porozumění nebo té kultury uvnitř organizace. Zní to velmi jednoduše, ale dohodnout se v rámci 155 členů o tom, že změníme základ eh, naší organizace, nebylo nic jednoduchého. Nicméně se to podařilo už proto, že pano převládal takový ten pocit velké krize. A v tom okamžiku bylo evidentní, že to je takový ten poslední heroický pokus rozmrazit tu zablokovanou situaci. Důvody neúspěchu v roce 2011 teď tady nebudu eh, dlouze popisovat. Mentálně samozřejmě tady jeden důvod byl, což bylo to, že svět se proměnil od té doby, kdy byl eh, původně mandát definován. Například tady šlo o tu rovnováhu mezi rozvojovými a rozvinutými státy a jejich přístup na trh. A v tom okamžiku se komise rozhodla, že ten eh, rozpor už nelze překlenout. Eh, to bylo důležité zjištění. Asi se do té situace můžeme ještě dostat v budoucnosti. A já bych tady rozhodně nechtěl zanechat dojem, eh, který mají ostatní, že vzhledem tomu, že ten svět se tak eh, proměnil, tak VTO už nemůže dosahovat výsledků. A Bali to prokázalo, protože tady je způsob eh, dalšího postupu i přes ty různé obtíže, se kterými je možné nějak žít a pracovat. Takže my jsme se rozhodli využít té flexibility v MC8, mezi MC8 a MC9. Se udála řada věcí. My jsme vybudovali nový způsob, jak um, připravit program pro taková jednání ze spodu. Takže jsme se Eh, vyvarovat červených linií, tedy těch bodů, na které víme, že ostatní nikdy nebudou schopni přistoupit. Snažili jsme se eh, dávat prioritu těm otázkám, které jsou v zájmu všech, například usnadnění obchodu. Také jsme se snažili budovat pružnou rovnováhu kolem tedy té otázky usnadňování obchodu jsme vytvořili novou rovnováhu, novou agendu, snažili jsme se tam dosáhnout shody. To Bali tedy potom rozhodně nebylo náhodou, protože to bylo úspěšné završení dvouleté práce. Na mnoha no ohledech se tím změnilo, změnil ten způsob práce ve VTO. MC8 přispělo k výsledku na Bali, ale také to mělo dopad na plurilaterální jednání PISA a další procesy, které byly eh, iniciovány v Ženevě. Bali ale dokázalo více než jenom ilustrovat, že došlo k evoluci v rámci VTO v tom, jakým věci fungují. Všichni se také v Ženevě uvědomili, že je možné postupovat multilaterálně a vytvořila se tady společná vůle nepřijít o ty eh, pokroky. Eh, aby to nedopadlo jako v minulosti, kdy ty úspěchy eh, byly promarněny. A to všechno bylo tedy součástí té velké transformace, kterou jsme potřebovali. Ta transformace nebyla dokonalá. Jsou tady i další aspekty. Například jeden, který teď eh, vyšel najevo i během té poslední eh, krize, například v posledních dnech toho jednání na Bali, ta poslední noc se vyjednávala až do rána. Tomu se někdy říká negativní moc jednoho. Je potřeba mít jednomyslnost, třeba eh, pracovat na vytváření jednoty, třeba dospět k výsledku, který bude výhodný pro všechny, tak pořád se může stát, že jeden člen se rozhodne na to nepřistoupit i po té, co té dohody bylo dosaženo a zablokovat eh, celou tu věc. A to je nepokojící celodem na budoucnost. Eh, a já říkám, že to je pořád jeden člen, který to blokuje, ale ta váha je, toho ještě zroste, pokud eh, budeme Eh, vyjednávat o ještě důležitějších věcech. Ta situace, ve které se teď nacházíme, je velmi seriózní. Jak říkal Jean-Luc de Marty dnes dopoledne, v podstatě to odmítnutí jednoho člena neprovádět nějaký důležitý prvek balíčku z Bali, což byl závazek podepsat protokoly o usnadňování obchodu do 31. července a ten závazek byl jasně formulován. Rozhodně to nebylo nic komplikovaného. Šlo o to, že je potřeba potom právním vyčištění textu e, přistoupit na všechny ty podrobnosti. A to nebylo splněno jedním členem. To také znamená, že ten systém potom ztrácí eh, důvěryhodnost, protože se jenom eh, velmi těžko vyjednává to samé ještě jednou. Takto dlouhý proces vyvažování zájmu nejde o to, že my bychom nechtěli se do toho znovu pouštět, ale je to nemožné. Hmm. Takže eh, nemůžeme eh, to znovu vyjednávat, nemůžeme ani začít jednat o nějaké dohodě post Bali, protože vlastně proto nemáme nějaký základ, na kterém bychom mohli vyjednávat. Je ale důležité si uvědomit, že to ani všechno není eh, vzhledem k, té, k tomu obsahu těch různých žádostí, se kterými se teď potýkáme. Musíme si uvědomit, že tady je určitá souvislost mezi uznatňováním obchodu a eh, systémem veřejného hromadění eh, těch otázek, které jsou nevyřešené, jako je například bezpečnost potravin. Bezpečnost potravin je samozřejmě velmi důležitá věc. Nejen pro nás, ale i pro ostatní a nikdo to nepopírá. A ty žádosti, které byly předloženy, jsou legitimní. Je tam také mírová klauzule, týkající se toho, čemu říkáme public stockpiling, po dobu, než je nalezeno nějaké permanentní řešení, také ta eh, ochota dotržovat termíny. My jsme slíbili, že to nalezeme do roku 2017, ale Indie teď to chce urychlit, což je eh, Eh, poměrně významná změna. Ty žádosti, které lidská obsahu se snažíme zohlednit a vyhovět jim, to nejsou věci, které by znamenaly, že by je všichni odmítali. Ten skutečný problém je ta souvislost eh, mezi usnadněním obchodu a snahami to zablokovat kvůli nějakým důvodu. Eh, protože se tím nedodržuje to, na čem, šlo, eh, na čem už eh, se všichni dohodli na Bali. Takže je to spíše politická nebo taktická záležitost. okamžiku, kdy vznikne takováto vazba mezi dvěma věcmi, tak se jenom velmi těžko postupuje dopředu. Je to také velmi riskantní eh, moment, protože by tak mohl vzniknout precedent. Můžeme se dávat o různých aspektech, ale toto je ta nejdůležitější věc. Připomíná mi to problém, který jsme měli s těmi lesy kolem eh, středozemí, středomoří. Když ty lesy hoří, tak, eh, nebo zhoří, tak se dokážou obnovit, když tam nezasahuje. A může se to stát stokrát, ale je tam jeden kritický, kritický okamžik. Když ten les zhoří a začnou růst nové stromy, tak ten okamžik, kdy začnou dosahovat určité výšky, tak eh, v tom okamžiku, kdy znovu zhoří, tak jednak přijdete o to starý podrost a nemá Eh, není tam žádná živná půda, ze které by se ten les mohl regenerovat. A to je analogie, která mi přijde velmi trefná v tomto případě. Je to velmi nebezpečná věc, protože tato kombinace nedodržování nějakého závazku v nějakém klíčovém okamžiku, kdy eh, ta organizace začala obnovovat svou důvěryhodnost, rozhodně není eh, moudré. A tím se dostávám na konec, eh, kde chci hovořit eh, v šesti bodech o tom, co by se s tím dalo dělat, nebo co se bude dít. Multilaterální rámec, který byl trochu narušen tím rozhodnutím 31. července, které jsem teď eh, doufám postižil, tak je možné vyřešit Měli bychom jednat s Indií a s dalšími azijskými státy, které mají podobné názory. A měli bychom se snažit ten proces znovu nastartovat. To v rámci eh, té dohody z Bali. Takže flexibilita ano, ale musíme přitom eh, dodržet rozhodnutí z Bali. nechtěli, poměl abych spekuloval o šanci na úspěch. Chtěl bych možná říci, že to riziko neúspěchu je 0%, ale pokud sledujete domácí indickou politiku, tak víte, že bychom to neměli podcenit, ale měli bychom využít všechny možnosti, které máme, abychom eh, nastartovali znovu tento multilaterální proces. A výsledná krize by mohla být eh, eh, nejhorší v historii VTO. A pokud tomu dojde, a to si musíme také uvědomovat, a to byl nejlepší scénář v zájmu celé EU, byl ten, že ta krize by vrátila VTO do toho zmrazeného stavu. S tím, že bychom přišli o ten balíček, o usnadnění obchodu, a to určitě není v zájmu nikoho. Další bod, a to už jsem tady říkal, Bali dalo tomu širšímu členstvu VTO naději, že je možné něčeho dosáhnout. A vznikla tím odvaha usilovat o nějaké řešení. Velká většina rozvojových států chtějí dohodu o usnadnění obchodu a všechno, co s tím souvisí. Což znamená, eh, že někteří eh, eh, se nechtějí pouštět do těch vícestraných jednání. To pokud tato řešení ale budou jediná, která zbydou, tak jim nic jiného, jako žádná další možnost nezůstane. Pokud by nastal tento scénář, tak to nebude jednoduché. VTO potom eh, se dostane do krize, která by mohla být transformativní v mnoha ohledech. Může začít zásadní diskuse o budou, jeho budoucí role a jeho fungování. Další Um, bod, který chci říci, že nová linie vždy bude eh, se řídit principy, kterými jsme se vždy řídili multilaterálních jednání. Řešení v rámci VTO, preference multilaterálních řešení v nej, co největší míře, nejrychlejších řešeních, které tedy povedou k multilateralizaci a zaměření eh, dodržet tedy závazky z Bali a otevřít eh, organizaci 21. století. Já opakuji základní principy, které nutně budou, že se musíme vyhnout tu možnost tři. To je to nejhorší scénář že organizace zamrzne. Pane předsedo, já skončím tu prezentaci tím, že řeknu, že EU sehrálo ústřední roli v posledních letech a budeme muset pokračovat v tom i nadále. To je naším záměrem. Podpora INTA bude klíčová pro všechny kroky. Děkuji vám za pozornost a za příležitost shrnout tu situaci pro vás. Ja, thanks a lot, herzlichen Dank. Děkuji vám. A vyjadřuji vám uznání. Já se domnívám, že váš ducho optimismu, který jste zde vyjádřil, je skutečně vynikající vzhledem k výsledkům. Eh, nevyznáte se dobře jenom ve VTO, ale také v lesnictví, takže můj respekt. A nyní mají slovo naši kolegové, paní McLaren nejdřív. Uh, děkuji, předsedo, děkuji pane Velveslanče, za vaše názory, které jste s námi uh, Eh, sdílel. Myslím, že eh, vaše moto musí být stejné jako to moje, že totiž nic není nemožné. Já um, ehm, s, tuto, tuto řídící studi, uh, eh, skupinu VTO sleduju velice úzce a chci se zeptat, kde si myslíte, že bychom se měli zaměřit do budoucna a doufejme, že podle Mota, že nic není nemožné. Co si myslíte o možnosti reform ohledně pravidla jednomyslnosti, pokusit se změnit rozhodování, tak abychom se vyhnuli těm, těm patovým situacím? Dá se s tím něco dělat? Judith. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu. o jednání. Mě zaujalo um, co, co jste říkali o pluratelárních jednání. Jsme svědky tří probíhajících jednání v souvislosti s VTO. Takže mě by zajímal váš názor na dva aspekty. Před um, dva měsíce před eh, koncem jaksi nejsme eh, v té fázi, abychom mohli přejít k multilaterálním jednáním. Probíhá velká diskuse o absence zemí BRICS z jednání. Jaký je tedy váš názor z vašeho hlediska VTO, co se týče Číny a Uruguaje? A poté by mě zajímalo, váš názor na to, jak vidíte, že ta jednání budou probíhat. VTO samozřejmě není formální stranou jednání, ale předpokládám, že spolupracujete s kolegy. Vidíte nebo jste svědky nějaké perspektivy, nějaké pravděpodobnosti dosažení té kritické masy, aby se přišlo z, plurit, pluriterálního na multilaterální? Děkuji, Skno. Děkuji. Eh, mm, o tom, co jsme mluvili, eh, a o kompatibilitě s rámcem VTO. Dále, co jste říkal o možnosti budoucnosti VTO, jakým směrem by to mohlo jít. Také jste naznačil, že EU vždy mělo jasný přístup nebo jasný postoj k multilateralismu multilateralismu. To je jistě pravda. A když se podíváme prakticky, jaká jednání proběhla, mně se zdá, že tedy EU ztratilo zájem o ten multilateralismus. To je zjevné z těch bilaterálních dohod, plurilaterálních. Vy jste v Ženevě, vy jste uprostřed toho všeho. Jaký je váš osobní názor? do jaké míry Ženeva je tedy eh, jádrem obchodní politiky EU, nebo došlo k nějaké změně v posledních letech. Váš tedy osobní názor by mě zajímal. Děkuji, děkuji, pane velvyslanče. Já musím říct, že jsem věřil dříve multilaterální eh, cestu. Jsem docela optimista. Moje otázky, jaké jsou hlavní překážky politickému souhlasu? Vidíte nějaké další obtíže? Ohledně Indie, je tady nějaký plán B? mezi možnou dohodou implementací. To jsou moje otázky. Helmut. Děkuji. Hmm, děkuji, jsem rád, že jste zpátky v tomto výboru, jenom po té, co jste tedy velice obsáhle popsal um, Mm, politickou váhu. A řekl jste, že se nemůžeme vrátit zpátky, že není tedy možnost to znovu e, vyjednávat. To samozřejmě vždycky hrozí, že se e, vrátíme zpátky, protože tady máme jednak to tvrdé právo a jednak to takzvané soft law, to tvrdé to jsou komerční zájmy USA, v Ruské unie, hlavních ekonomik, OECD a tak dále. A soft, to je ta snaha, která, ta, které se snaží jaksi eh, dohnat toto mm, v, rozvoj, v rozvojových zemích. Měli bychom se rozhodně snažit vyhnout cestě zpátky. Musíme pochopit realitu Indie, Pakistánu, Bangladeže, ta je jiná než EU. Pokud je tam 10 hodnoty zemědělské produkce, která by byla realizována dle TFA, tak by i podle toho kompromisu mm, byly potraviny více dostupné. Jak tedy Indie může přistoupit k té výzvě? ta mm, snaha byla před volbami se vyhnout politickému střetu v této zemi. Tato nová vláda eh, eh, vede jiné jednání než předchozí a my musíme na to reagovat jako Evropská unie. Šestý bod, jak můžeme demokratizovat rozhodnovací proces ve VTO? aby odrážel společenskou debatu. Milí kolegové, máme před sebou ještě šest řečníků, takže uzavírám tento seznam. Pan Dartmouth je nyní na řadě. Um, Chtěl bych toho říct hodně, ale mám jenom jednu nebo několik technických otázek. Obchodní dohody jsou samozřejmě v exkluzivní evropské kompetenci. Um, paní Keller použila frázi evropská obchodní politika. Bez ohledu na to, že na to mají jednotlivé státy křesla ve VTO. Naše křeslo, náš mandát tedy Eh, tam posílají um, zástupce, ale nej, není ten mandát aktivní. To znamená, vy jako velvyslanec EU ve VTO, jak funguje ten interface mezi vámi a členskými státy, které mají křeslan ve VTO? Takže posílají tam delegace. Převáží váš názor řeknete, tak to, to je a já chci, abyste si toho byli vědomi, anebo oni, oni jdou za váma a řeknou vám, že je znepokojí třeba mm, sušená vajíčka. Jak to, a co s tím budeme dělat? Jak to tady funguje? Když už jsem ve vaší tedy fyzické přítomnosti, tak bych byl velice rád, kdybyste na toto odpověděl. Ano, děkuji, pane předsedo. I já mám několik krátkých otázek. Nejdříve k těm jednáním. Dnes dopoledne eh, to bylo řečeno a vy jste to také říkal, že jsou zde vždy eh, krátké lůty, dva až tři týdny. A já bych ráda věděla, jak vypadá váš časový plán. při řešení eh, bodů, eh, o kterých jste hovořil. Další bod. Dnes dopoledne bylo řečeno, a vy jste se o tom také zmínil, že rozvojové země hrají klíčovou roli. A tak bych ráda věděla, jakou roli mohou hrát a jakým způsobem ji mohou hrát a jaké rozvojové země mohou být spojenci pro to, aby dohoda eh, dopadla pozitivně. Vy jste také zdůraznil to, že nejde o podstatné překážky při uzavírání dohody ohledně požadavků ze strany Indie. Eh, tedy pokud tam nejsou materiální překážky, tak jak jim můžeme nyní, když už se šlo eh, všemi možnými cestami, nalézt řešení a dosáhnout výsledku, který eh, bychom chtěli? Je zde také otázka nového politického sousedství v dialogu s Čínou. Děkuji, Mike. Very much, Chair, Ambassador, welcome. Děkuji. Já mám tři otázky, ale budu stručná. S ohledem na TISA, um, kde je mnoho hráčů, Čína je blokována USA, je tam snaha EU deblokovat tento, tuto patovou situaci? Vidíte nějakou příležitost nebo chcete TISu um, ehm, začlenit do iniciativ VTO? A poslední otázka. Mm, řešení sporu, mechanismus řešení sporu VTO byl navrhnut jako cesta, jak eh, spochybnit blokování a cenzurování internetu v Číně. Čína e, zakázala přístup k americkým audiovizuálním materiálům. Chcete, je možné toto tedy otevřít v rámci řešení sporů? Paní Sanchez? Děkuji. Já bych měla několik otázek na pana velvyslance. Nejdříve bych se zmínit o článku 208 Lisabonské smlouvy, kde se říká, že Evropská eh, unie musí eh, také eh, respektovat rozvojové cíle v vyjednávání. Víme, že obchodní vztahy vždy musí být prošetřeny co do koordinace s cíly rozvoje. A to znamená, že boj proti chudobě je dlouhodobějším cílem. Každý den však vidíme, že to neplatí pro obchodní politiku EU. Ta dělá všechno, ale nebojuje proti chudobě. Je zde mnoho rozporů, tedy mezi rozvojovou politikou a obchodní politikou. Proto se chci zeptat pana velvyslance, nakolik se to ve VTO koordinuje. Co dělá eh, Evropská unie v rozvojové oblasti? Eh, kontaktujete GDDFko? Druhá otázka. Jak to vypadá se smlouvou Minding, která žádá a podporuje ochranu lidských práv? Eh, zde se jedná o zastavení Eh, beztrestnosti eh, eh, zločinů multinárodních společností. To Evropská unie podporuje. A co si myslíte o beztrestnosti multinárodních společností celkem? Paní Rüdiges? Děkuji, pane předsedo, a děkuji také velvyslanci za jeho informace. Eh, vy jste řekl mimo jiné, že nejhorší scénář v té multilaterálním eh, jednání by bylo eh, zamražení celkem. S tím souhlasím a to celkově, i když jsme blízko tohoto zablokování. Vy jste však vyjádřil také určitou naději, že by multilaterální jednání mohla pokračovat po uplynutí určité doby. Co to znamená tedy rozumné období, rozumná lhůta eh, pro to, aby tato multilaterální dohoda byla opět vyjednávána? A ještě k tomu, co říkala má předřečnice, existuje skutečně plán B, který by zabránil tomu, aby se všechno zastavilo na úrovni VTO. Vždyť zde je také veliký tlak ze strany těch států, které tu dohodu již formalizovali je možné očekávat, že to dopadne ve formě bilaterální dohody nebo multilaterální dohody eh, nikoliv eh, všech států nebo dohody eh, jako v Bali. A k Číně je zde snaha uzavřít dohodu s Čínou. Nakolik je možné také akceptovat virtuální dohodu Číny a Indie? Hmm, Kolega Kukalas? Eh, mistr... Děkuji. Pane předsedo, pane velvyslanče, mě by zajímala vaše reakce eh, kritiky, že VTO eh, ty dohody a jejich interpretace se stávají tra- transnárodní ekonomickou institucí, která vlastně mm, je silnější než národní ústavní právo především co se týče privatizace a deregulace. Pane velvyslanče, máte nyní slovo a možnost odpovědět všechny, na všechny tyto otázky za 8, během 8 minut. Hmm. Prosím, tedy pokuste se to říci jasně. Ano, prosím, ještě jedna otázka. TTIP, pokud bude schválena, bude to největší bilaterální dohoda. I bez FTA, EU a e USA uh, eh, mají cashflow asi 1 trilion dolarů ročně. Pokud um, by byla podepsána taková dohoda, jaký by byl jeho, její dopad na multilaterální obchodní systém? Už je VTO Doha kolo mrtvé, je to prostě řebík do rakve, anebo ta jednání hrála, hrají důležitou rolu. Věříte, že TTIP a je signál, že bilaterální dohody budou normou, nebo naopak? Myslíte si, že takto velká bilaterální dohoda mm, přiměje státy, aby spolupracovali a nezůstali mimo obchodní toky a tím oživili VTO? Šest minut. Musím říct, pane předsedo, že toto je velice objemný dlouhý seznam, který by vyžadoval dlouhou diskusi, ale já budu stručný. Musím se tedy řídit um, co říká předseda. Já mm, tady bylo řečeno, že já jsem přinesl určitý optimismus Moje odpověď je, že to není optimismus, že prostě to je eh, odhodlání EU eh, využít všechny možnosti multilaterálního přístupu. Tupu. To je tedy eh, naše snaha hledat řešení za každých okolností. Moje funkční období ještě neskončilo, půjde potrvá až do září příštího roku, takže snad budu mít šanci bilancovat v budoucnu. Myslím ale, že EU v podstatě se etablovalo jako velice respektovaná pozitivní síla, jako organizace, která je e, schopna pečlivě naslouchat, protože věříme v instituci, máme přirozenou pozici eh, kompromisní. Má to své důvody a doufám, že budeme možnost o tom jednat. Jednomyslnost to je diskuse, do které nikdo nechce přímo jít, ale všichni si uvědomují, že plurilaterální koncepce je velice taková uh, všude přítomná, spousta dohod je plurilaterální a tlak na budoucnost je, aby tímto směrem šli, šlo více věcí, TIF a tak dále. To jsou tedy do, mm, dohody, které budou před námi. Tento posun je už probíháno, to už jsem říkal, TISA, mm, ITE a ekologické zboží, to všechno postupuje TISA. K tomu bych řekl, že jsme viděli značný pokrok v práci TISA. Hlavní otázka je vstup nových účastníků, um, kde se zvýší tedy um, um, objem v případě vstupu, je otevřená pozice v pro případ vstupu Číny. Čína zase bude muset reagovat na obavy ostatních s podmínkou své participace v různých plurilaterálních snahách. Jsme v kritické fázi jednání. Celkově ta práce dobře pokročila a v oblasti toho ekologického zboží. Um, ehm, chtěl bych pozitivně reagovat na to tvrzení, že EU hrozilo, ztratil zájem o multilateralismus. Ehm, my stále toto prosazujeme, ale musíme být realisté. Jsme v situaci, kdy jsme multilaterálně ne, nemohli e, se dostat dál pokud je něco možné udělat multilaterálně, tak jsme tam. Eh, jsme připraveni využít té možnosti, abychom prosadili multilaterální eh, pokrok tam, kde je reálný. Mm, Pablo položil velice důležitou otázku a tady moje odpověď bude stručná. Měli jsme Indii, ten takzvaný veřejný stockpiling, což mělo devastující účinky. Pokud vstoupíme do multilaterálního procesu, tak to bude velká výzva toho dokončit. A to, o to jde. To, je, to bude velká výzva. E, přístup k rozvojovým zemím. Tady padlo několik připomínek. Chci říci, že VTO je nejvíce demokratická mezinárodní organizace, není tam ředitelství, není tam nějak žádná rada, každý člen má právo se vyjádřit, každý člen má prostor a někdy malé, motivované země eh, v podstatě mají velký prostor v práci VTO. A je Um, pravda, že jsme našli cestu v zásadních otázkách. Uh, Everything But Arms a další. Všechno, co tam je, co je pozitivní a je tak vnímáno v širším kontextu VTO. Indie mm, chce udělat pokrok, Ehm, k té věcné podstatě chci říci, že ty indické požadavky jsou jaksi eh, věcné požadavky. A jde o to, že ta vazba na, tedy na umožňování, na obchod je praktická, je politická. A cesta vpřed je, abychom teda, tedy postupovali vpřed s nutnou flexibilitou při respektování výsledku jednání izbaly. To znamená, že obchod mm, musí, tedy umožnění obchodu musí pokračovat. Jde o týdny. Máme setkání s VTO, kde atmosféra je stále napjatá napjatější, to se nemůže dostat dál. Je jasné, že jednání nemůže postoupit bez deblokace té situace. Takže tato, mm, to samozřejmě mm, vyvolává napětí a nemůžeme um, jinak pokračovat dál. Je to otázka tedy týdnů. Myslím, že tady cel, spousta takových aspektů, ale uh, celkově jsem odpověděl Tysa, Čína. Tam jsme vyjádřili pozitivní přístup k eh, čínskému vstupu do TISA. Samozřejmě to souvisí s jinými plurilaterálními kroky, které musí nastat v příštích týdnech a měsících. Plán, plán B, tedy eh, abychom zabránili zmrazení situace, to není plán B, eh, to je dynamika situace. Všechno, co s... se nám podaří tedy eh, vrátit se na multilaterální cestu, anebo se situace dostane do uh, debatě o pluterální možnosti uh, umožnění obchodu a co to bude znamenat pro další práci organizace. Budeme jednat o pl- možnosti, přičemž výsledek jednání z Bali je multilaterální. Kdyby se to transformovalo do plurilaterálního přístupu, tak by to mělo širší implikace na celou organizaci. Mm, otázka TTIP, a už mám jenom minutu, tady padlo několik komentářů o vazbě na eh, také na ten názor, který, které, eh, který už tady padl ze strany generálního ředitelství, s kterými jsme zpracovali řadu let a v podstatě v některých věcech se zbližujeme. A bylo řečeno, že v podstatě potřebujeme takovou pilateru, pyramidu. Na nejnižší úrovni budou multilaterální dohody, pak budou následovat plurilaterální a bilaterální, protože tam je možná větší eh, eh, liberalizace, regulační kompatibilita a tak dále. Samozřejmě to je snazší bilaterálně než multilaterálně. Pokud si představíte tedy výzvu obchodní politiky, tak máte základ, plurilaterální pravidla, na kterých pak stojí eh, plurilaterální bilaterální e, dohody, které jdou dál kompatibilitě, regulace a tak dále. A připravují další základ pro multilaterální dohody. To je tedy ta výzva, to je ta rovnováha, kterou musíme zachovat. To je neustálá výzva, je to obtížné. Tedy bilaterální a multilaterální musí vždy přispívat k dalšímu kroku pro multilaterálního procesu. Já se omlouvám, protože některé, kterým otázkám jsem nerozuměl, ale e, v podstatě jsem zodpověděl snad všechny, které se opakovaly. Děkuji vám, pane velvyslanče. Určitě jste tady. Nejste tady, nejste naposledy. A až se přijdete, tak budeme moci v naší diskusi pokračovat. Teď tedy uzavírám tento bod na našem programu. Přecházíme k bodu 11, což je hlasování. So, ich hoffe, Sie haben alle... Já doufám, že všichni máte své volební kartičky sebou, protože budeme hlasovat elektronicky. I think that Budeme hlasovat o protokolu k dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Spravodajem byl pan Zahradil. Nejsou zde žádné pozměňovací návrhy, takže v tomto smyslu Můžeme akceptovat doporučení a hlasovat o něj, což také učiním. Ještě jednou si ověříme, zda všichni poslanci jsou přítomní a zda to tedy souhlasí s počtem v politických skupinách. Zahajují hlasování o doporučení pana Zahradila. Končím hlasování. Výsledek je 33 hlasů pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Takže blahopřeji. So, uh, Dnes eh, jsme tedy hlasovali velmi krátce. Tímto končím projednávání bodu 11 a přecházím k bodu 12. Jde o otázku dopadů sankcí souvisejících s konfliktem EU-Rusko. Již několikrát jsme začali debatovat o této otázce, jaké obchodní dopady sankce mají. A možná bychom měli ještě jednou se pokusit získat určitě určitý ekonomický základ a informace ze strany vědců. A proto jsem rád, že zde je pan Emerson ze Střediska pro eh, evropské studie CEPS. Vítám vás. On bude tedy hovořit eh, o základních informacích pro naši debatu. Máte slovo na 10 minut. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Pro mě je velkou ctí, že jsem sem byl pozván, abych zahájil tuto diskusi. Já jsem nechal rozdat eh, krátký materiál, který uvádí všechny důležité skutečnosti. Možná, že to budu muset revidovat po této diskusi, ale co je také důležité, právě dorazila zpráva o novém dopise, který Putin napsal Porošenkovi, a který prhá trochu jiné světlo na reakci Ruska, ale k tomu se ještě dostanu. Chci eh, strukturovat své poznámky následně. Nejprve chci hovořit o těch sankcích a poté chci hovořit o sankcích EU na Rusko a ty protisankce Ruska vůči EU a za třetí chci hovořit o ruských sankcích vůči partnerům DSST, kteří je, čehož je samotána ta dohoda o přidružení. Sankce obecně nejsou příliš účinné. Pomeňte si například na Tienamen nebo Andežan v Uzbekistánu, to jsou dva příklady. Nicméně vědci analyzovali celkem 174 případů uvalení sankcí a dospěli k tomu, že E, je to spíše pozitivní, protože e, asi třetina byla částečně úspěšných. Tomu, proti tomu se staví ti, kteří říkají, že sankce jsou úspěšné pouze v 5% případů. Takže vzhledem k tomuto nepříliš význačnému e, význačným výsledkům ambasador u OSN řekl, cituji, pokud tento nástroj má tak špatné výsledky, tak proč je populární? A odpověď je, podle něj, a já s tím souhlasím, že když se potýkáme s nějakým eh, odsuzeníhodným partnerem, tak tady eh, žádné jiné možnosti mezi odklouzením slovy a válkou nejsou. Eh, a my víme, že Rusko se pustilo do války a to je evidentní, ale NATO a EU říká, že do války nepůjdou. Takže co to znamená? Eh, sankce jsou takovým politickým prohlášením, které má svou váhu, ale eh, nemá to nějaký přímý dopad, co je to možná politické prohlášení, které je důležité pro zajištění konsistentnosti mezi slovy a činy. A teď k těm třem bodům, které jsem nastínil. Sankce EU vůči Rusku, ty můžeme zase rozdělit na diplomatické, zaměřené na jednotlivce a ekonomické. Nejprve ty diplomatické, které um, uvalila G8 nebo z Evropsk, samit Evropské rady. A teď um, to nechci úplně hodnotit, ale jsem někdo, kdo uh, to uh, sleduje také v ruském tisku, takže vám můžu říci, jak se o tom hovoří v Rusku. A upřímně řečeno, uh, Putin si z toho nedělá velké starosti, možná, že by měl více starostí, kdyby Eh, přišel o členství v G20, ale ta australské předsednictví G20 eh, k tomu eh, se neodhodlalo. Teď ty zacílené sankce na jednotlivce, celkem je na tom seznamu 115 osob, většina z nich byla zapojena do těch akcí v Doněcku, v Lugansku a na Krymu. To jsou sankce, které jsou považovány těmi osobami samotnými a ruskou vládou jako medaile za hrdinství pro ty vlastence takzvané. Takže jsou kontraproduktivní vzhledem k tomu jejich dopadu. Bohužel tedy. A ekonomické sankce ty už jsou vážnější. To je eh, přerušení aktivit EIB eh, e a EBRD a co ještě důležitější, je to vlastně vyloučení ruských eh, bank a podniků z mezinárodních kapitálových trhů. To v posledních dnech vedlo takzvané Jevtušenkově aféře, která eh, eh, je následovná. Rozněv, což je největší ropná ruská společnost, musí někde najít 45 miliard na to, aby mohla splatit úvěry, které se vzala. Má s tím problém, a nějaký chytrák v Kremlinu si řekl, že by to šlo splatit tím, že se skonfiskuje majetek Jevtušenko. Je to vlastně případ Jukos 2. Je to něco podobného jako u Jukosu kdysi. A to vedlo k protestům eh, vysoce postavených eh, členů eh, vedení v Rusku. A v důsledku toho Kreml a ty agentury, které Kreml kontroluje, jak si polovičně ustoupili a nechali nebo pustili Jevtušenka z domácího vězení. A tím e, máme náznaky, že tady je e, určitý odpor vůči těmto netransparentním krokům Kremlu. A ještě na, e, je potřeba připomenout e, ten obchod s letadlovými loděmi Mistrali, kdyby ty lodě byly dodány Rusku, tak by to byla eh, gol do vlastní branky. A eh, proto je dobře, že ještě před na to Oland rozhodl o tom, že ty lodě eh, Rusko dodány nebudou. A teď k těm protisankcím ze strany Ruska. Zákaz dovozu potravin. Myslím, že tady máme také nějakého zástupce z komise z DG pro zemědělství, takže já to nechám jemu ale podle těch výpočtů jako to představuje asi 1% HDP v EU, v Rusku je to desetina HDP, eh, takže to je velmi eh, okrajová záležitost, přestože to samozřejmě někomu může velmi bolet. Co je možná eh, horší na evropské straně, by byl eh, vážně negativní dopad na makroekonomické ekonomické prostředí, se kterým teď eh, zápasíme, protože snažíme vymanit z recese nebo ze stagnace. Ten dopad samozřejmě je negativní, ale ne až tak eh, zásadní a v každém případě je možné to propojit s otázkou, jaký Eh, do jaké míry Evropská centrální banka může uvolnit svou měnovou politiku. Třetí kategorie, která eh, možná nevypadá až tak důležitá, ale podle mě nejdůležitější, je eh, ta, mm, jsou ty sankce ze strany Ruska vůči Ukrajině, Moldavsku a v minulosti také Gruzii, to pořád pokračuje. Víme, že to jsou různé sanitární a fitosanitární námitky, které evidentně jsou motivované politicky. A teď Rusko hrozí Ukrajině tím, že eh, zruší obchodní preference, eh, které eh, fungují v rámci společenství nezávislých států. A Techucht minulý čtvrtek jménem komise souhlasil s odložením platnosti té e, dohodě o přidružení a o volném obchodu s Ukrajinou. To není rozhodnutí rady, on to teprve musí radě navrhnout a ta rada potom se k tomu musí vyjádřit. A předtím, než rada o tom bude jednat, je možné se podívat na to, co dělá Rusko, protože eh, ruský eh, ministr Lukajev poslal dopis Dechuchtovi, který eh, unikl na veřejnost. A dnes jsme se také dozvěděli, že Putin poslal dopis Porošenkovi, který také se dostal do médií. A tyto dva dopisy v zásadě říkají, díky, že jste tady udělali tento ústupek, ale my chceme ještě víc. A Putin teď říká, že pokud Ukrajina se začne připravovat na provádění dohody volného obchodu, tak to bude považováno za porušení té dohody z 12. Ehm, září. Takže to, co bylo učiněno v dobré víře Techuchtem, a byla to známka dobré vůle, vůle ke kompromisu pro usnadnění mírového procesu, teď podle mě eh, Rusko vnímá jako jakýsi appeasement, eh, který eh, mohou zneužít a dále eh, prohlubovat svoje požadavky. Takže hospodářské sankce vůči eh, Rusku jsou důležité, ale nevede to ke změně politiky a to také ve světle té obrovské propagandy, kterou eh, eh, rozvíjí Rusko vůči svým občanům. Eh, určitý jsem tady je, ale ve své většině ruští občané říkají, že jsou ochotní trpět, aby se zastavili ti fašisté v Kijevě. To je ten jakýsi narrativ, který kolem toho vznikl. A já to vím, protože se bavím s Rusy, eh, je to součástí ruské mentality a přitom víme, že je to nesmysl. Takže ta ruská opatření eh, vůči Evropské unii jsou okrajová, ta ruská opatření vůči eh, Ukrajině a také vůči Moldavsku. Tady to musíme sledovat. Já vím, že všichni sledují zejména Ukrajinu, ale víme, že v Moldavsku se mají v listopadu konat volby kde by eh, mohla eh, skončit ta současná proevropská moldavská vláda ve prospěch té proruské vlády, proruských politiků. A tento poslední vývoj je vlastně ohrožením celého toho procesu eh, podepisování dohod o přidružení. Děkuji, pane předsedo. A já nyní dám slovo Eh, stálemu zpravodaj pro Rusko, pan Ren. Thank you. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu Mersnovi za jeho velmi vyvážené eh, poznámky a velmi realistické zhodnocení situace. a dopadu sankcí. Mám eh, dvě nebo tři otázky. Ohledně těchto sankcí. Jak jste říkal, eh, ty sankce na finanční sektor jsou nejvýznamnější To také eh, říkal Alexej Kudrin, bývalý eh, ruský eh, ministr financí, který byl jeden z nejúspěšnějších ministrem financí v uplynulých deseti letech. A já bych se chtěl zeptat, do jaké míry to bude mít dopad na ruské banky. Krátkodobě, tedy na jejich schopnost refinancovat úvěry pro velké společnosti v Rusku. A také, jak hodnotíte ten dopad na ropný průmysl a na ty nezbytné investice, eh, které tady jsou potřeba, aby došlo k modernizaci technologií, jaké vyhlídky eh, má ropný průmysl v případě eh, toho, že ty sankce budou pokračovat. Další důležitá otázka souvisí s nezávislostí EU. E, to bychom měli e, chápat jako pobídku k tomu, abychom konečně dokončili e, jednotný vnitřní trh s energiemi, energiemi, protože dokud budeme závislí na ruských energiích, tak to bude obtížné, proto bych se chtěl zeptat, jaké máme vyhlídky, že k tomu dojde. Já vím, že vy jste dobře vyznáte té situaci v Rusku a jakou reakci můžeme očekávat u ropy a u zemního plynu. To tady ještě nebylo zmíněno jako jedno z těch možných protisankcí. Další otázka. týká zemědělství. My jsme o tom diskutovali také ve výboru, na výboru o zemědělství. Je to asi jedna oblast, kde bychom měli projevit solidaritu v rámci Evropy. Pokud ty ruské sankce budou mít dopad na nějakou konkrétní skupinu obyvatel v Evropě. Takže eh, bychom měli podpořit tě, kteří nejvíce utrpí škody. Tolik tedy moje otázky na pana Emersna. Děkuji teď za politické skupiny, za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto velmi zajímavou prezentaci. Já jsem četl, že eh, to zbudilo velký zájem. Máme problém s touto prezentací a s tím prohlášením o eh, nedostatečné efektivnosti těch sankcí nebo účinnosti. Já myslím, že eh, to právě nic nepochopení o tom, eh, o čem ty sankce jsou. Myslím, že měřit účinnost můžeme, pokud víme, jaký je přesně účel těchto sankcí. V tomto případě hovořit o účinnosti znamená, že bychom museli přesně popsat ten cíl, který si ta sankce klade Eh, nebo chce dosáhnout. Jaký je ten současný dopad sankcí na Rusko? Má se tím zabránit plné integraci Krymu do Ruska? Nebo má to být region, který bude dále zaostalý a bude působit problémy v budoucnosti? Nebo se tím má zabránit anexaci dalších částí Ukrajiny, těch východních regionů například, nebo celého jihu Ukrajiny, jak se někteří obávají. A nebo ten cíl má být eh, zastavit podporu separatistům v Lugansku a v Doněcku. Teď jsem nabídl několik eh, různých eh, možností ehm, a proto chci říci, že ta účinnost sankcí se musí měřit Eh, eh, s, ve vztahu ke každému z těchto cílů. Ty cíle nemají jeden cíl. Teda ty sankce nemají jeden cíl. Ty sankce uh, mají za cíl, uh, uh, aby se to Rusku prodražilo. Zatím ty sankce byly velmi omezené a to už je. A hlavně ty sankce mají za cíl, aby se ten agresor rozmyslel, než půjde do něčeho podobného zase. A já si myslím, že už si to Rusové eh, spočítali. Je to jenom jeden z mnoha nástrojů při provádění zahraniční politiky. A jednotlivě eh, se o to nemůže odvět úspěch nebo neúspěch. Jsem trochu překvapen, protože Už máme tady. Byly tady e, příklady sankcí, které jaksi údajně neměly fungovat, ale vemte si například Barmu. Barma velmi zlepšila svou politiku. A v důsledku toho Evropská unie zrušila své sankce v roce 2013. To je podle mě velký eh, příběh úspěchu. Stejně tak eh, jsou to sankce vůči Iránu kdy se poprvé po velmi dlouhé době podařilo dosáhnout toho, že se Irán vrátil k jednacímu stolu ve Vídně. Tehdy se to týkalo nukleárního programu. A Irán by nikdy se nevrátil k jednacímu stolu, kdyby těch sankcí nebylo. Takže velmi dalekosáhlé sankce, které byly uvaleny na Irán, vedly k tomu, že Irán si nemohl pořídit technologii a utrpěl velké ekonomické ztráty, takže Eh, to určitě eh, mělo pozitivní dopad. To jsou ty úspěšné sankce, ale jsou tady jiné, například konec apartheidu v Jižní Africe, sankce vůči eh, povří slonoviny. Myslím si, že bychom měli být velmi opatrní při diskuzi o účinnosti sankcí a neměli bychom si Neměli bychom to pomíjet. Děkuji. Děkuji. Eh, chci říct, že je dobré slyšet názory odborníků, vědců, kteří mohou pomoci um, správně a moudře rozhodovat a které zachází tedy do hloubky problému. Naše strategické vztahy s Ruskem bez Eh, toho, že by eh, vůbec uvažovali o válce s Ruskem. To není, válka není řešení, ale fan, eh, sankce politicky jsou velmi důležité pro Evropskou unii, abychom neakceptovali ultimátum fait accompli třetí strany Ruska nebo kohokoliv jiného. Evropa by se nikdy neměla stávat kapitulovat nechat se postavit před hotovou věc, když je brutálně porušeno mezinárodní právo, jako v případě Krymu a války proti Ukrajině. E, dále je tady ekonomický rozměr, jak bylo řešeno od finančních aspektů až po problémy největších ruských firm nebo e, odpojení v případě duálních technologií a podobně, technologií dvojího užití. Euroatlantická civilizace musí zajistit, že aby eh, agresor nezdílel stejná aktiva a výhody s námi. Máme jinou alternativu než sankce. Co se týče mm, bezpečnosti, nemáme jinou alternativu, jenom sankce. Takže pokud to je jediná páka, kterou máme, použijme ji seriózně, efektivně, koherentně. Já jsem velice rád s e, velice mě těší, co říkal profesor Emerson Evropa by měla být jednotná. Není to, že střední a východní Evropa čelí Rusku, ale Evropská unie byla postavena před výzvu ze strany Ruska a tady musíme být jednotní a koherentní. Co jiného můžeme dělat v budoucnosti? Eh, jak jinak tedy získat převahu. Musíme posílit euroatlantické vazby, to je jasné. Aniž bych nutně um, předjímal výsledek summitu NATO z Newportu. Mm, to je odpověď mm, e, těm, kteří šíří ruskou propagandu, těm se to nelíbí, toto poslouchat. Dále Evropa musí bojovat obrané kapacity. Minulý týden jsem slyšel prohlášení Francova Hollande, který řekl, my Evropa bychom ne, jako Evropa bychom neměli spoléhat na NATO pouze, ale také na naše vlastní schopnosti. To je důležité pro řešení problémů. A začít přemýšlet o skutečné solidaritě členských zemí v oblasti bezpečnosti a obrany, protože Střední a evropské státy nyní spolehají pouze na NATO a to škodí naší vlastní solidaritě. Eh, je zcela zásadní, abychom mohli spoléhat na kapacity EU, nejenom na NATO, aniž bychom oba tyto aspekty dávali jak si stavěli proti sobě. Vyhrajeme pouze, pokud budeme jednotní, konsistentní a budeme se držet euroatletických hodnot. Děkuji, Ferry. Děkuji, pane předsedo. Já se vrátím k obchodní agendě, což je hlavní téma pro nás. Mám otázky k ruským protisankcím proti EU, abych si vyjasnil některá čísla. Mám otázku, zda tato, tyto protisankce e, obsahují nějaké, e, nějaký vývoz potravin, že tady se říká, že e, jsou to masové produkty, mléko, mléko mléčné výrobky, e, ryby, ovoce a tak dále. Jsou nějaké jiné druhy zboží postihnuty těmito sankcemi? To je jedna otázka. Druhá otázka čís, k číslům. Um, export EU do Ruska představuje 12 milionů euro, což je 0,09 HDP EU. Tady v tomto dokumentu, ten náš dokument, se říká, že zakázané produkty reprezentují pouze 43 což je 5,5 miliard 12 a procento HDP EU je méně než polovina toho, co bylo, v, co, než e, to, co je v tom dokumentu. Mohl by tedy efekt těchto sankcí v HDP EU představovat 0,045 HDP EU, pokud to je správně teda. To je všechno z mé strany. Poslední krátká připomínka k bodu 6 to je zpráva o trilaterálním setkání Komise Ruská a Ukrajině, který, které bylo kritizováno ze strany některých kolegů. Nemyslím, že to stojí za tu kritiku, to zaslouží za tu kritiku. Mm, myslím, že to bylo i, i vyjádření dobré vůle ze strany EU. Snahy řešení pozitivních akceptovatelných řešení Ukrajinou i EU. Nejsem tedy kritický vůči té strategii příliš a myslím, že je dobré ji posuzovat reálně a pragmaticky. Děkuji vám. Děkuji Helmut. Děkuji, Bente. Já se domnívám, že jsme se dostali do důležitého bodu diskuze. Jsme výbor pro mezinárodní obchod a měli bychom se zabývat ekonomickou stranou sankcí. Hovoříme o dopadu sankcí pro Evropskou unii, tedy těch sankcí, které Rusko eh, uchopilo eh, jako protiúdor na sankce ze strany Evropské unie. Z mého hlediska se to však neprojevilo tak jasně v slovech experta. Eh, hovořil o eh, 12% v zemědělské politice, eh, ale týká se to spotřebitelů i výrobců v Evropské unie. Eh, týká se to také spotřebitelů a také podniků v Ruské federaci, když určité dodávky masa se nedostanou do eh, Ruska, anebo dodávky mléka a mléčných výrobků, pak to také znamená, že na druhé straně straně je, vzniká nezaměstnanost, eh, či eh, tedy jsou dočeny eh, příslušné podniky. Zde se hovořilo také o cíli sankcí. To je ta dimenze, kterou musíme promýšlet i v našem výboru. Je cílem Evropské unie na základě hospodářských sankcí krátkodobě a dlouhodobě přispět k tomu, aby hospodářská situace v Rusku se zhoršila a na základě toho potom z toho vyplyne potenciál, který by změnil vnitropolitickou situaci v Rusku. A nebo je cílem sankcí eh, dosáhnout krátkodobého eh, efektu, eh, který by vedl k přemýšlení o Um, politice sousedství eh, k EU. A tady jsme vlastně vězni našich vlastních postupů. Vždyť jsme eh, nevzali v úvahu krátkodobý vývoj. Německé hospodářství se s velkými obavami dívá na ty střednědobé a dlouhodobé efekty. Eh, MAN v Berlíně již zahájil eh, výpadek v produkci. Eh, mnohé průmyslové podniky střední velikosti, především v nových spolkových zemích, svou ekonomickou kooperaci s Ruskem mění. Jak tedy vyřešíme tuto situaci? Jak vysvětlíme, že Eh, ekonomická realita jde za eh, tou velkou politikou. Pochopí to občané, pochopí to veřejnost, že my eh, tady vlastně jdeme do ekonomické války. A to je otázka, kterou musíme zodpovědět i v tomto výboru. Pan Žado. O čem hovoříme? Hovoříme o Rusku, které se účastní války na hranicích s Evropskou unii. Jaké sankce uchopit? Samozřejmě, že dnešní ruský režim zcela kontroluje média a je zcela jasné, že sankce jsou eh, určitou částí eh, té struktury. Eh, politiky, ale to není účel sankce. Sankce se spíš zaměřují na snížení podpory korumpované oligarchie kolem Putina. Když se dotkneme osob v této eh, oblasti oligarchie, když se dotkneme tedy eh, nafty a plynu, která je vlastně zdrojem bohatství této oligarchie, tak se budeme dnes soustředit na ty sektory, které nepřímo mají dopad na obyvatelstvo, ale spíš potenciálně chce změnit, chtějí změnit eh, silové poměry. Eh, samozřejmě, že je nutné také tedy myslet na ono obohacení oligarchie, které potřebuje tolik peněz. A jak to vypadá se stanoviskem Evropské unie? Můj kolega eh, o tom řekl, že je dobře, že Francie zastavila prodej eh, mistrálů režimu, eh, který je účasten války v Evropské unii. Vždyť se jedná o výsadkové lodě, které se navíc jmenují Sevastopol. A e, když Finsko podepíše smlouvu s Rosatomem, pro eh, konstrukci atomové elektrárny. Eh, když eh, plynové infrastruktury v Evropě jsou majetkem ruských plynařských společností, pak je to problematické. A musíme tedy debatovat tak, aby sankce nebyly nijak snižovány v svém dopadu politikou z druhé strany. Jak je to s těmi proti sankcemi. Ano, musíme si položit otázku, jaké by měly být kompenzace. Ano, jsou zde zemědělci, kteří přišli o příjem, ale jak to vypadá s krátkodobými kompenzacemi? Když Evropané 150 tisíc 000 pardon, miliard vydávají eh, za plyn eh, ruským výrobcům. Tak jak to vypadá s efektivitou investic v východní Evropě? Vždyť jde o eh, polovinu snížení dovezeného objemu plynu. A jak to vypadá zase na druhé straně s vý vozem zemědělských eh, produktů. V Evropě se vyrábí výrobky vysoké kvality, které mají vysokou přidanou hodnotu pro eh, naše eh, obyvatele a samozřejmě musíme si říci, ano, sankce jsou nezbytné, ale v naší politice bychom se měli snažit být méně závislí na Rusku a měli bychom posílit naše výrobce. Pan Dartmus? Děkuji. Padly tady komendáře o politice. My jednáme o sankcích a sankce uh, z definice jsou politické, nemohou být nic jiného, mají být politické. Nyní bych chtěl uh, upozornit na dopis uh, Financial Times, um, který je adresovan velvyslanci Británie Rusku. Tam se říká, Skutečnou tragédií je současná západní politika, to znamená evropská. My eh, postihujeme ruský ekonomický růst, zvyšujeme nacionalismus a dáváme kredibilitu eh, argumentům v tom, že Rusko musí se vyhnout západnímu vlivu. My Mm, klademe překážky demokratické transformaci a neposouváme ji dopředu. Já se obávám, že evropské instituce, předseda komise a další obvyklí um, podezřelí um, toto vidí jako příležitost se prezentovat na světové scéně bez ohledu na zájmy uh, států EU a EU jako celek. Uh, několik komentářů. Uh, Mistral. To je klasický příklad toho, co dělá Francie. Mm, mluví o EU, ale současně nechce eh, mm, chce pouze sledovat svůj národní zájmem. Britští politici jako Clegg nebo Miliband se možná něco by se mohli poučit od francouzů. Makroekonomické prostředí, jak řekl pan Emerson, je uh, Eh, jaksi citlivý způsob, jak eh, mluvit o desetitisících nezaměstnaných v eurozóně, kteří trpí. Z důvodu um, měnové politiky EU a centrální banky. Um, um, ruské sankce by mohly ovlivnit oživení. To by mohly i v mé zemi. A za co? Eh, za výměnou za jakési miráž. Také, mm, nevím, jsem hovořil o sociační dohodě s EU, eh, je proti eh, tomu pozastavení. Fakt je, že to je provokativní v kontextu EU Kanada, kdy to jednání trvalo pět let. Proč pro Boha se s tímto spěchá? v současném prostředí. To je úplně špatně. A poslední bod. Velice často um, narazíte na politiky, kteří řinčí zbraněmi a um, jak řekl pan Bostináry, to byl příklad, ten tady není. Pan Emerson pracoval dlouho pro think tank, který se jmenuje, který se jmenuje Centrum pro ruské politické studie. Já bych navrhoval, aby řinčení zbraní pana Emersona, za které zaplatí někdo jiný. Takže myslím, že e, lidé s takovým pěkným pracovním místem jako on by měli prostě odejít a znovu si to všechno rozmyslet. Paní Le Pen. Ano, my jsme méně obtížní Eh, náš eh, mladý kolega z EPP Eh, měl dlouhý seznam eh, dopadů eh, sankcí. Zapomněl ale na Irák. Vždyť tam zemřelo na milion dětí hladem také kvůli tomu, že neměli přístup k lékům. A i to jsou dopady embarga. Takže pozor na sankce části o populace na Ukrajině se eh, cítí blízko k eh, Evropské unii a druhá část se cítí blízko k Rusku. A eh, to mohlo jedině vést k eh, velikému bankrotu. Naše sankce vůči Rusku probíhaly zároveň s politikou v Ukrajině, ale nemělo to žádný dopad, pozitivní dopad na Ukrajinu, ale na naše země. Eh, je, Rusko se obrací na Indii, Čínu a to znamená, že eh, tyto sankce nemají žádný eh, dobrý dopad. Eh, nedováží se z Evropy eh, mléčné výrobky, eh, ovoce a zelenina. A naši zemědělci jsou přitom pod velkým tlakem kvůli konkurenci také na základě dohod o volném obchodu. Naši zemědělci také nemají vstup na důležité trhy. A vy tedy rozhodujete o něco něčem, co má dlouhodobý dopad na naše zemědělce a žádné kompenzace jim nejsou placeny. Pět miliard to je objem ztraceného eh, trhu a kompenzace 200 eh, milionů to je eh, vlastně velmi málo, je to jenom určité minimum. Ale já bych chtěla říci také něco o situaci situaci ve Francii. Zemědělci jsou v nouzové situaci, již také se eh, násilně obrátili eh, proti úřadům. Vždyť právě tato situace byla poslední kapkou, eh, kterou oni cítí. Tyto sankce také radikalizují ruský lid. To bylo celá jasně řečeno. Rusové cítí mnohem vyšší Eh, odpor eh, a hrdost na svou politiku. Eh, sankce jsou tedy stupidní. Pan Pabrix. Děkuji. To bylo skutečně zajímavé se vyslechnout některé příspěvky. Snažím se být tedy klidný, ale současně mm, projevovat nadšení. K tomu, k té prezentaci pana Emersona, ta byla velmi důležitá. Máme tři možnosti. Jedna. Nedělat nic. To znamená, Rusko by mohlo dělat všechno, co chtějí. Přeju si Ukrajinu, dobře, tak si ji vezmou. Moldavsko, prosím, Gruzii, prosím. Rusko možná zasáhne i do Evropsk, přes hranice Evropské unie, dobře, pokud to nebude Berlín nebo Paříž. Druhá možnost jsou efektivní sankce. Jak jsem pochopil z prezentace pana Emersna, um, to je otázka, zda věřím v sankce nebo ne, ale myslím, že sankce nestačí. Uh, jsou implementovány pouze částečně, příliš pozdě a sankce vůči konkrétním osobám, to byl jakýsi čestný odznak tak to bylo popsáno, to nebylo řádně implementováno, ten počet osob by měl být větší, aby to, je to postihlo, že když mluví s určitým bravádem, tak víme, že je to bolí. A ty sankce by měly um, zahrnovat i um, třeba návštěvy fotbalových zápasů a podobně, nebo bankovních účty. Uh, Eh, pro ty, kteří eh, vypráví, jak je Západ zlý, ale jejich peníze a děti jsou na Západě. Pomocí těch bankovních účtů to můžeme udělat. Pokud nechceme eh, se skutečně pustit do třetí možnosti, což je válka, a pokud chceme, aby ty sankce měly vliv, tak je musíme implementovat řádně, protože není nic zadarmo. A když tady mluvím o těch v Evropské unii, kteří se chtějí zdržet sankcí, kteří říkají, že buď budeme mluvit diplomaticky, anebo budeme prostě pokračovat v obchodu, tak ta si myslím, že je tady je určitá skrytá agenda. Pokud nebudeme dělat nic a necháme Rusko, aby dělalo všechno, co budou chtít, tak výsledek bude jednoduchý. Evropská unie skolabuje a pak pravděpodobně mm, se stane to, co jste si přáli, to, co si ty osoby přáli, ale nakonec ty rusové půjdou i po vás. A pak uh, se to bude opakovat. Děkuji. Seller? Pan Seller? Já se domnívám, že je zde čtvrtá cesta a to je cesta politiky a diplomacie. Měli bychom skutečně vážně udělat to, co je v Lisabonské smlouvě, tedy eh, provádět společnou evropskou zahraniční politiku. Zatím máme 28 různých zahraničních a bezpečnostních politik. Ještě jsme daleko daleko od toho, abychom společně vystupovali. Když pak dojde ke konfliktu, tak se snažíme pouze popichovat a to eh, je přesně to, co eh, bylo eh, přijato jako sankce. Trošku to bolí, trošku se tedy ten protivník vzdálí, ale ten dopad je velmi omezený. Pan Emerson se zmínil o případě Jevtušenka a jeho systému. Vždyť eh, se snažíme eh, podpořit eh, Putinovo oligarchický systém. Vždyť jsme ještě s se eh, nevěnovali pak eh, tak dostatečně eh, těm, kteří představují Gazprom a podobně. Ten případ Jevtušenko, to je přece ta osoba, která kupuje Bazněft, kde eh, Gazněft také se snažil, takže to probíhalo po Rusku. Eh, je zde eh, koncern Mechln, který byl poněkud dotčen, pak tam byl Sberbank a také Luka akcie již padá. Takže vlastně pouze posilujeme jeho pozici a v Uzbekistánu se eh, koncern také snažil převzít eh, telekomunikace. To se však neuskutečnilo, takže eh, tu moc Putina spíš posilujeme. V některých branžích vidíme také určité dopady, i když co do procent to není eh, hodně, ale přeci jenom v jednotlivých případech a konkrétně je to dost závažné. Když některé členské státy budou dělat to, co jsem slyšel také včera, že se eh, zasazují za protekcionismus, že například dodávání přes hranice jsou konfrontovány byrokratickými překážkami, kdy se 48 eh, hodin před dodávkou musí popsat přesně eh, objem dodávky, tak se dostáváme zase k jednotlivým vnitřním trhům. Takže jde-li o to, abychom v, s Ruskem eh, si tu věc objasnili, pak bychom se měli konečně dostat k tomu, co jsme smluvně si domluvili, tedy eh, udělat jednu společnou evropskou eh, politiku. My vítáme asociační dohodu s Ukrajinou, ale to, co bylo jádrem, je volný obchod a svoboda. To Ukrajina chtěla, my jsme to zatím zamrazili na dva a půl roku, takže Ukrajině v tomto případě vlastně nepomáháme. Pan Tenker také řekl, že třetina energetické infrastruktury patří Gazpromu. E, v Němčině, e, pardon, v Německu je třetina tedy e, čínská, třetina ruská a třetina možná našich vlastních podniků, takže nevíme, zda to, co jsme dělali doposud, je správné. Ještě na závěr, pan Over. Ano, děkuji, pane předsedo. Je velmi zajímavé Eh, slyšet, eh, jak definujeme naše vlastní evropské hodnoty, eh, ale také bylo řečeno, že musíme chránit euroatlantické hodnoty. Já nevím přesně, co to je, ale je zajímavé to, že transatlantická politika se stává naším náboženstvím. To, co je dnes eh, důležité je to, že ekonomické sankce jsou důležité, ale nic nemění. To je zajímavé poznání, které eh, zde bylo konstatováno. Eh, možná, že bychom toto měli také sledovat po pět let v delegaci s Iránem. Proč tato ekonomická opatření, která nic nemění, jsou důležitá? To je otázka, kterou budu muset zodpovědět také našim voličům voličům. Za Rakousko musím říci, že je smutné vidět naše zemědělce, kteří eh, musí zaorávat eh, své výrobky v podnicích, eh, nejenom v Německu, ale také v Rakousku. My máme těžký průmysl, jako n musí tedy snižovat svůj eh, produkční objem. Eh, my eh, musíme počítat s milionovými ztrátami již letos. A měli bychom tedy obyvatelstvu také vysvětlit, co tyto sankce mají učinit, aby i obyvatelstvo pochopilo, o co jde. To je však velmi obtížné. A když dnes slyším zde, že obyvatelstvo, to znamená živnostníky, musíme podporovat. Ano, ale jak eh, obyvatelstvo, které tvrdě pracuje, eh, musí tedy eh, být jinak dotazováno, musíme se obrátit na jiné vrstvy obyvatelstva a k těm sankcím. To, že dnes na základě geostrategické situace v Iráku se změnila politika sankcí po 30 let vlastně nic neučinila. A také v Rusku očekáváme podobný vývoj. Takže já neočekávám nic od těch velkých slov. Měli bychom operovat solidárně a měli bychom také vědět, co nás to bude stát. Děkuji a nyní ještě zástupci komise, pan Clark nejdříve. Děkuji, pane předsedo. Nebudu tady řinčit žádnými zbraněmi, ale pokusím se tady uvést několik eh, eh, čísel o zemědělství protože jsem z toho příslušného oddělení komise, nebudu hovořit o nějakých geopolitických aspektech. Pane Emerson říkal, že bychom neměli ani přehánět, ani podceňovat dopad eh, sankcí, to je podle mě správné. Hovoříme tady o 5% eh, našeho vývozu, 10% našeho mědělského vývozu jde do Ruska. To, ten zákaz postihuje asi polovinu ta politika byla pečlivě zvolená, aby se zaměřila na ty členské státy, které byly nejhlasitější v odporu proti Rusku. Eh, je to také, jsou také produkty, kde si Rusko může najít alternativní zdroje, odkud je může kupovat, anebo kde chce budovat svůj vlastní domácí průmysl, například eh, mlékárenský. Ty eh, sankce jsou pro nás eh, těžší než eh, například na Norsko nebo Austrálii, ale pořád je to jenom 1,5% naší produkce, možná, že ještě méně. 0,4% našeho HDP, takže tady máme ty relace. Ano, je to zaměřené na některé členské státy, zejména ovoce, maso, mlékanecký průmysl má tady velký dopad také na zaměstnanost, protože to jsou všechno sektory, kde je velká zaměstnanost, zejména v některých venkovských oblastech. Jinak ke zmírňování dopadu. To je samozřejmě možná společná městská politika, je často kritizovaná, ale myslím, že ukázala, že tam je flexibilita, a možnost rychle reagovat na tyto krizové situace. My jsme velmi rychle v srpnu přijali eh, eh, naléhavá opatření pro ty sektory, které byly nejvíce postiženy, v tom, kde ovoce, které rychle hníje, eh, jenom těžko najde nějaké odbytiště, takže jsme přijali opatření, aby to ovoce bylo staženo z trhu a nevedlo to k zhroucení cen. A dále jsme použili eh, také opatření pro zvýšení kapacit skladovacích, eh, abychom zase stáhli to zboží z trhu a nedošlo k převisu nabídky na trhu a ke zhroucení cen. I tím můžeme prokázat, že společná městská politika, přestože není dokonalá, může pořád eh, zmírnit některé ty dopady pro naše farmáře. Jinak eh, eh, jsme přijali ještě další opatření v mezidobě, v mezidobí. Snažíme se co nejvíce zrychlit uzavírání dohod o volných obchodů s jinými státy, takže společně s DG Trade eh, pracujeme na tomto. To samozřejmě má určitá, určité limity, protože to se nepodaří přes noc, ale děláme, co se dá a také se snažíme působit proti eh, některým netarifním překážkám našemu vývozu. Například bych mohl uvést vývoz hovězího do Turecka nebo vývoz ovoce a zelení do Spojených států. Třetí prvek naší strategie na zmírnění dopadu embarga je propagace našeho zboží. Máme na to nový nástroj, Eh, společně s členskými státy máme více financů na to, abychom mohli eh, pomoci eh, zemědělcům hledat nová odbytiště v zahraničí. Například tady máme zvláštní fond 30 milionů euro, který by měl řešit právě ruské embargo. Společně s členskými státy je celkem 60 milionů, které by měly jít na to, aby se hledaly nové trhy. To by mělo pomoci zemědělcům najít eh, alternativní odbaliště pro odbytiště pro jejich produkty, takže máme tady celou sérii řešení, které by mohly, když ne úplně odstranit, tak minimálně zmírnit ten dopad zákazu dovozu. Děkuji, teď ten Lukas, což je zástupce právního oddělení eh, v DG Trade. Děkuji, pane předsedo, já bych předal slovo své kolegyně, která má na starosti bilaterální vztahy s Ruskem. Dobré, dobrý den. Já pracuji na Trade eh, v té oddělení pro Rusko. Jenom doplním to, co říkal pan Clark k těm eh, odvetním opatřením Ruska. Eh, z pohledu obchodu si musíme uvědomit, že Rusko přijalo zákaz na asi 5 miliard evropského vývozu do Ruska ale je tam eh, v tom 1,4 eh, eh, nebo zboží nebo vepřové v objemu 1,4 miliardy euro a to už fungovalo nějakou dobu. Tady, taky je tady zákaz na dovoz polských jablek, už ta zakázali předtím. Rusko to prezentuje jako politické opatření, ale v podstatě je to také protekcionistické opatření. Putin to také sám řekl, protože má pocit, že to pomůže rozvoji ruského zemědělství, protože teď nebude vystaveno konkurence zahraničí. Myslím, že to šlo eh, vypozorovat už před dvěma lety, kdy Rusko vstupovalo do VTO. Je to prostě trend eh, protekcionistický. Znamená také, že ruská ekonomika se eh, nemodernizuje. Ještě k těm sankcím. Eh, já vím, že se snažíte posoudit eh, užitečnost nebo účinnost sankcí, tak z našeho pohledu v komisi je to politické rozhodnutí přijaté radou a my jsme to se snažili nějak vymyslet nebo nastavit, ale neposuzujeme účinnost jako takovou. Pan Emerson. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím zareagovat na celou řadu velmi zajímavých eh, poznámek. Já bohužel ze svého místa nevidím eh, na eh, ty cedulky se jmény Eh, vidím, že tady je pan Dartmouth, ten je eh, velmi blízko v určitém smyslu, ale ostatní eh, jména bohužel nevidím, takže to mám očíslované. První stoupení, cestě ruských bank, tak ty byly postiženy velmi tvrdě. A Kreml odmítl uh, eh, žádost o pomoc, které přišly, žádosti o pomoc, které přišly od některých z těch ruských bank. Ruská vláda má asi 400 miliard dolarů v rezervách a určitě nedovolí, aby některé banky zkrachovaly, takže je, je zachrání, pokud to bude potřeba. Ropný průmysl, ano, ta opatření by mohla Eh, spozdit další rozvoj nových eh, ropných eh, nalezišť v Rusku. To je ale velmi dlouhodobá záležitost. Pokud chápu ruské stanovisko, tak ten pocit je, že ta ukrajinská hra by mohla být dohrána dříve, než se projeví ty negativní dopady. A mají pocit, že až to krize s tou Ukrajinou pomine, tak bude všechno fungovat eh, tak jako kdysi. Eh, ještě k tomu plynu. Eh, tady se ty sankce neuplatnily, protože kdyby EU e přestala kupovat ruský zemní plyn, tak by to mělo obrovský dopad na ruský rozpočet a na ruskou finanční situaci podle našich odhadů. Zatímco naše plynové zásobníky jsou Eh, naplněné, takže bychom si mohli poradit nějakou dobu. Tak ta eh, plynovodová propojení eh, a, terminály pro skapalněný zemní plyn ještě nemají dostatečné kapacity. Já vím, že před nějakou dobu, dobou vznikl projekt propojení evropského trhu, ale to všechno bude trvat až do roku 2020, takže to ještě nefunguje dostatečně. Kdyby Rusko mělo pocit, že eh, jejich příjmy z prodeje zemního plynu eh, se prudce propadnou, tak by určitě to vzali na vědomí, ale eh, myslím, že to nebude hned tak a myslím, že by se snažili zabránit tomu, aby to pro ně mělo nějaký značný dopad. Druhé vystoupení, účinnost těch sankcí a co se tím vlastně snažíme dosáhnout, a jak to souvisí s Krymem. Já tady jsem složen jenom sám za sebe. E, pokud já správně chápu ruské síle, nebo ty cíle, tak e, ten hlavní cíl je, aby Rusko ustoupilo od Ukrajiny a nechalo jí e, nezávislost. Co se týče Krymu, a zase to je můj, můj interpretace, a to se diplomaté vám neřeknou, Putin, eh, kdyby po anexi Rumu řekl, že tím končí, že eh, je znovu spolehlivý partner Západu v otázce Ukrajiny, tak by naši političtí vůdci řekli, že Eh, jim to stačí a že s ním zase budou spolupracovat. Ale jak víme, tak Putin se nezastavil u Krymu. A ještě to pokračovalo. Já si myslím, že ta krymská otázka ještě jednou se objeví během zimy určitě, protože se dostane do obtížné situace vzhledem k dodávkám vody, plynu, elektřiny. A Rusko říká, že si chce zajistit pozemní trasu do, na Krym přes Mariupol eh, na jihu Ukrajiny. Takže po určitém sklidnění té situace teď můžeme čekat novou ofenzívu, aby se, eh, kdy se Rusko bude snažit um, prosadit tady. Třetí otázka, nebo třetí řečník. Eh, se ptal na Nemohl byste některé si otázek propojit eh, a urychlit to tak, abychom mohli skončit? Já jsem vás teď neslyšel, ale vy jste mi říkal, abych zrychlil. Možná, že byste některé z těch otázek mohl dát dohromady blokově. Tak eh, teď k obraně. anebo k zemědělství. Jsem rád, že teď budu moci zrevidovat eh, eh, ten náš materiál, že teď můžu ty ohrožené nebo ty eh, dotčené vývozy snížit o polovinu. Ten dopad je tím pádem ještě menší, než jsme viděli. Naším hlavním cílem je samozřejmě umožnit Ukrajině, aby si zvolila svou cestu a ty možná vzdálenější cíle jsou dosáhnout politické změny v Rusku, ale to je vzdálenější a velmi velký cíl, eh, kterému jsme se zatím nějak nepřiblížili. Další otázka byla, jestli cíl je také vytvořit zmatek mezi všemi zájmy oligarchů a ti oligarchové, že by potom donutili Kreml, aby změnil politiku. Ano, o tom je možné diskutovat, ale já bych eh, na to moc nespoléhal. Mám pocit, že oligarchové eh, budou potřebovat finanční pomoc z Kremlu více než cokoliv jiného, takže si to netroufnou. A možnost eh, proti sankcí, kdyby například eh, Evropa byla rezolutnější ohledně plynu, tak by to mohlo například vést k tomu, že by vyvlastnili aktiva British Petroleum nebo Eh, Totalo. Teď se dostávám k poznámkám pana Dartmuta. Vy jste citoval jednoho uh, bývalého velvyslance. Já je znám a uh, mohu velmi přesně zareagovat uh, na to, kdo provokuje koho. A jako ekonom mohu objektivně říci, že to je Putin, kdo se eh, rozhodl, že některé státy se musí připojit k jeho celní unii, jinak utočí. Na Evropské, eh, v Evropské unii se ale říkalo, že my chceme eh, zónu volného obchodu s Ukrajinou, ale byli bychom ještě radši, kdyby Ukrajina měla i nadále přístup na trhy společenství nezávislých států. A to je ta ekonomická logika pro Ukrajinu, stejně jako pro Moldavsko a Gruzii, které by měly mít možnost volně obchodovat se všemi v sousedství. Ale Putin je staví před volbu. A z toho pohledu se e, bohužel nemůžu připojit k tomu, co jste říkal, že ta dohoda Evropská unie e, byla provokací. Marine Le Pen e, se vyjadřovala k zemědělství, ale o to, to už jsme tady probrali a eh, to, bylo to fotbalový, ten fotbalový šampionát. Ale to přejdu a tím jsem myslím vyčerpal všechno. Srdečně děkuji, pane Emerson. Já se domnívám, že podstatné aspekty jsme zde zmínili také otázku účinku, ale také dopadu na Evropskou unii. Jsou to otázky, které nás budou i nadále doprovázet. Děkujeme za vaše podněty a budeme tyto otázky ještě později eh, debatovat, především otázku ekonomických a obchodních vztahů. Takže děkuji. Nyní bod 13. To je výměna názorů na aktuální stav jednání IPAS. Již 12 let jsou vedena tato jednání a dělo se toho velmi málo dlouhou dobu. Zatímco v posledních měsících to nabralo novou dynamiku a o tom bychom měli hovořit poněkud eh, přesněji. Jsem rád, že je zde Sandra Galina, eh, šéfka IPAS v DG Trade a chtěl bych vás poprosit, abyste nás informovala o aktuálním stavu IPAS a abyste nám také něco řekla o rozdílech v těch jednotlivých sektorech a také se zmínila o časovém vývoji i o otázce implementace. Paní Galino, máte slovo. apologies. Um, I was looking at the people coming out. And, um, allow me to wish, I would say, my best wishes. Eh, dovolte mi, abych eh, eh, vás všechny pozdravila. Jsem tady poprvé v tomto volebním období. Doufám, že naše spolupráce bude stejně produktivní jako v minulosti. Chtěla bych poděkovat také za to, že jste uh, Eh, mi umožnili, abych podal informaci o těch dohodách o eh, hospodářském partnerství. Je to zajímavá oblast, to šlo tady velkém vývoji, takže dobře, že teď dostanete ode mě krátký přehled. Jak víte, tak jsme eh, dokončili jednání s dvěma velkými regiony. Jednak je to západní Afrika, A vyjednáváme ještě s jedním regionem, IEC. Ale jsou tady ještě státy, jako je Kameru nebo Fidži, které to už ratifikovaly. Takže teď čekáme na implementaci. Takže e, začnu nejprve tou implementací. E, my teď provádíme e, e, dohodu IPA pro celý Karibik. E, Máme prozatímní IPy s Papuji nebo Gineou, s Fidži, to jsou ty tichomorské, to tichomorská oblast. Potom tady máme region ESA, to je jeho jižní a východní Afrika. A teď, jak víte, začínáme implementaci s Kamerunem v Karibiku. Můžeme konstatovat pokrok. Už několik let to mě funguje, jak asi víte. Některé státy ještě pořád dokončují ratifikační proces. Instituce se pravidelně scházejí. Příští zasedání výboru pro obchod a rozvoj se má konat 18. 19. října. V ideálním případě by ten konzultativní výbor, což je jedna z těch institucí, které ještě by se měly ujmout eh, funkce, eh, by se měl sejít před tou schůzí, před tím setkáním, eh, ale nemůžu to potvrdit. Poslední informace, které mám, naznačuji, že možná to tak nebude nakonec, nevím, ale v každém případě o to usilujeme. Není to v našich rukách, protože ty konzultativní výbory spadají pod hospodářské sociální výbor. také ta parlamentní zhromáždění spadají pod eh, sekretariat parlamentu, takže my jsme jenom informováni o to, co se děje. My jsme se také nechali pořídit studii, protože máme povinnost eh, monitorovat to. Reform je tady eh, zastoupen v řídícím výboru, máme také dobrou spolupráci A doufám, že je to stejně významné pro naše protěžky. Už v té studii se říká, že bez um, IPA by ta krize byla asi mnohem horší. Ty výsledky možná nejsou úplně ideální, ale myslím, že tato dohoda už pomohla trošku zmírnit dopady krize u těchto států. Tichomoří také to postupuje relativně dobře. Máme jedno setkání za rok, už od roku 2011. Tam se toho účastnili pouze PNG, teď je Fidži další, kdo to ratifikoval. Ještě se ta data musí přesně stanovit, tam je doufám, že to bude do konce roku, ale zatím to není úplně eh, potvrzené, jestli to je vůbec proveditelné. Také bych mohla říct, že ty výsledky PNG byly velmi povzbudivé, takže ty investice do rybolovu se skutečně se uskutečnily a to by určitě nebylo možné bez IPA. Jak víte, tak jedna IPA eh, se prováděla v Jižní a Východní Africe. To zahrnuje ty čtyři státy, těch které byla řeč, Mozambik, Madagaskar, Jižní Afrika a Zimbabwe. Mm, ten výbor se tam setkal pravidelně, ten příští zasedání se bude konat v Zimbabwe. My jsme doufali, že to bude v listopadu, ale evidentně to tam je v kolizi s společným parlamentním výborem, takže ještě nevíme, jak to přesně dopadne. Vidíme, jestli se to zvládne do konce tohoto roku. U Kamerunu toho nemám tolik co říci, protože kromě ratifikace to eh, to opravdu, eh, je to opravdu v rané fázi. Eh, teď se tam přijímají, přijímá jednací řád, sestavují se ten výbor a tak dále. k se jsme uvědomili, že IPA e mají být dlouhodobá partnerství, je to, eh, ne tak dohoda, ale je to spíše proces. A to partnerství je v tom velmi důležité. Partnerství si také vyžadují reformy eh, v těch zemích doma, takže jim musíme dát prostor, aby na to měli čas a kapacitu to provést. I tady eh, bych byla ráda, kdyby ti partneři dostali naši podporu, protože ty eh, problémy s kapacitou eh, jsou pro ně relativně velké. Takže zase apeluji na to, aby ty státy dostali rozvojovou pomoc. U těch uzavřených jednání mohu se říci, se nám zatím podařilo s tou západní Afrikou. Na začátku roku trvalo chvíli, než to všechno bylo spuštěno, protože eh, my jsme tam předložili už ten právně vyčištěný text. Mm, zatím všichni vykazují nebo prokazují eh, ochotu s tím postupovat a já doufám, že to dospěje k podpisu co nejdříve. Doufám, že to bude ještě do konce tohoto roku se týče regionu Sadak. Sadaku je několik eh, těch, eh, nebo je tam jedna země, která je významná rozvojová země, je to Africká republika. Tam jsme diskutovali o tom eh, právně nevyčištěném textu, takže se to teď vyčišťuje postupně. Je tam spousta uh, technických záležitostí, různé kvóty, protokoly. Uh, přečtěte si to, uh, myslím, že můžete být pišní na to, že se nám to podařilo dosáhnout. Řekla bych také, že když se podíváte na to složení, tak jsme tady měli 12 nejchudších států v Africe, a dvě další v Karibiku, které se rozhodly pro IPA. Myslím, že i to je potřeba zdůraznit. Myslím, že z toho získali značné výhody. Jsou to státy, které také nechtějí mít bilaterální dohody, chtějí být součástí té větší e skupiny. Mm, protože eh, jinak by neměli mít nárok na ty bezcelní kvóty a proto je to pro ně asi dobré rozhodnutí, abychom zase měli pomoci Eh, při budování těch potřebných kapacit. Jinak ještě dokončujeme jednání za C. Tam už to moc nezbývá dovědnat. Myslím, že tam určitá flexibilita ty regiony přišly svými vlastními návrhy které nepřijímaly eh, naše návrhy a nebyla tady žádná shoda v důležitých otázek, jako je například mm, non-exekvator, což v podstatě eh, znamená eh, překopírování článku 96. Nechci vás dále nudit, spíše bych radši odpověděl na vaše otázky, pokud nějaké budete mít. Děkuji vám, David Martin. Uh, uh, Děkuji. Eh, je mm, příjemné, že Sandra zpátky mezi námi a že jsme dosáhli nějakého pokroku. Eh, co se týče eh, toho společného konzultativního výboru, tak také sdílím to zklamání, že stále ještě nefunguje. Chtěla bych vědět, proč, eh, vím, že to není odpovědnost komise, ale ECOSOC eh, lobovali u mě, co se týče společného konzultačního výboru. Mě by zajímalo, proč tedy um, tato klíčová organizace stále se ne, nerozběhla. K Fidži také vítám, že tam není ještě předběžně podepsaná eh, parafovaná dohoda. Otázka je, zda to uvolní takzvané cukrové peníze na, pro Fidži. To pomáhá nejenom dělníkům pracujícím na Fidži, ale také evropským firmám, i firmám v Londýně, které dovážejí cukr z Fidži, takže by bylo zajímavé vědět, zda ty peníze budou uvolněny. Také by mě zajímalo, zda mm, to Mm, Fiji nyní podpoří nějaké další pacifické ostrovy, které by se připojily. Bylo by dobré, aby existoval regionální rámec v oblasti. K západní Africe slyšel jsem, že neměl jsem čas si to ověřit, přiznávám, ale měl jsem nějakou korespondenci s odbory, kteří si stěžovali na Eh, to, že v západoafrickém IPA není eh, pracovně právní klauzule. A přitom tam jsou velmi známé problémy v, s dětskou prací. V, a já bych si přál, aby západo africká EPA měla e, silnější e, tu klauzuli o um, pracovně právní oblasti. Děkuji. Míka, děkuji. Děkuji za úvod. Řekl jste toho hodně. Já mám dvě krátké otázky. Jedna. Já jsem reagovala na eh, některé jaksi záměry vyjednavačů, například zástupců Africké unie jak to interpretovat, jsou tam časové problémy, co je zajímá, co bychom měli tedy my zvažovat. Je důležité, aby jednání probíhala v dobře víře a pokud je problém, tak by mě zajímalo, jak to můžeme vyřešit. Druhá otázka se týká podmíněnosti v oblasti lidských práv je tam nějaký eh, vzor, který funguje, jak to monitorujeme, jak to prosazujeme. Můžete se s námi tedy podělit o názory na toto témata. Děkuji. Lula a pak já. Dobře, tak já. Um, Dle mých eh, informací nabibijská vláda přivítala výsledek eh, vyjednávání a my jsme o tom debatovali již několikrát. Eh, údajně se vám podařilo dosáhnout zřeknutí se do ložky MC eh, a využití tedy eh, surovin. Je to pravda? A pokud ano, proč není možné takovouto doložku eh, vložit také do IPAS se západní Afrikou? Zdá se, že to je právě onen největší sporný bod vedle té doložky o neexekuci. Ještě východní Afrika. Komise sdělila, že jednání budou pokračovat, ale včera keňská, eh, keňský tisk informovala o eh, ukončení jednání. Takže která zpráva je platná? Eh, dojde potom k delegovanému právnímu aktu. Eh, Západní Afrika, vy jste se také zmínila o tom, že transparentnost a účast občanské společnosti je důležitá. Dle mého názoru ten závěr byl překvapující nejenom tedy pro nás, ale také pro zástupce občanské společnosti. Pravděpodobně tady byly nějaké vyšší eh, pravomoci, které byly vyslyšeny, ale obyvatelstvo protestuje i nadále také zástupci odboru, takže jak se k tomu postavíme? Ská? Děkuji za aktuální informace. Já mám několik otázek. Jednak co se týká Fidži, protože já nechápu celý ten přístup k Fidži. Na jedné straně máme rozhodnutí Rady o sankcích po nedávném puči, na druhé straně máme EPAS. Hmm, to jak si nejde dohromady, jaká je celková strategie abychom mohli skutečně tedy eh, prosazovat závazek EU e dodržování lidských práv. Dále země ECOWAS. Ehm, my jsme slyšeli, že všechny tyto země parafovaly EPA v červenci. To neznamená, že by měli všichni mít stejný režim ale zdá se, že ta situace eh, je, že budou mít výhody z GSP plus a GSP, takže máme tři různé režimy mm, pro přístup na trhy EU. Tady vidíme konflikt s ohledem na integraci regionu a nařízení o přístup trhu samotném protože článek 2 tohoto nařízení říká, že komise pozmění přílohu 1 dele přenesené pravomoci, aby pomohla zemím, které uzavřely jednání o dohodě a tyto regiony nebo státy, které plní Eh, požadavky článku a tak dále. Takže komise si tedy nemůže zvolit, které státy dostane do, se dostanou do přílohy 1. Můžete tedy vyjasnit, proč jsou tam tři různé přístupy ke COAS? Ve stejném v rámci stejného EPA. Dále jste zmínil, že by bylo dobré znát ty státy, ty eh, programy ratifikace EPA. Co se týče Kanády, tak je tady problém smíšených dohod, jak to vypadá s EPA. Kdo to musí ratifikovat? V mm, tiskové zprávě DG Trade zmiňuje možnost, že západní Afrika by mohla uvalit záruky na ochranu svých citlivých zemědělských produktů. Můžete vysvětlit, jak to přesně bude fungovat v případě zmražených kuřat, jak by země jako Senegal v praxi zajistila, že jejich kuřata, mm, jejich farmáři, producenti kuřat budou chráněni, jak by to v praxi mělo fungovat. Děkuji. Maria? Děkuji. Je zde celá řada otázek a já bych je spíš pohovořila o občanské společnosti. Dnes se eh, EPA velmi eh, kritizují z hlediska eh, občanské společnosti v afrických zemích a proto se chci zeptat, jak tyto otázky byly zohledňovány. Je zde určitá chyba v řízení a ve správě těchto zemí Afriky, ale ale je nutné také provádět určitou kontrolu. Takže jak toto bylo začleněno a jak potom tyto poznámky byly zapracovány? Paní Sanchez? Děkuji. Pro nás eh, není přijatelné to, že eh, Evropská komise utiskuje země AKT. Tyto země jsou ohrožovány. Kdo nepodepíše, nedostane eh, rozvojovou eh, pomoc ani eh, mm, obchodní preference. Ještě k té občanské společnosti v rozvojových zemích, ale také v zemích EU Již léta se zastáváme toho, aby ne, nebyly uzavírány tolik dohody, protože jsou to vlastně eh, dohody vynucené eh, ve vztahu k těmto zemím, které nejsou dostatečně eh, rozvinuty. Volný obchod je velmi náročný. Říká se, že je to k eh, dobru všech, ale to je lež a nejsou eh, žádné důkazy toho, že to je pravda. Jde spíš o nivelizaci různých eh, vývojových stádií. Vše je urovnáváno. Pak je zde také revizní doložka a je možné tedy postupovat dál v liberalizaci například veřejných zakázek a tak dále, což má vždy negativní dopad na tyto země. Ještě jeden bod. Systematicky jsou články 208 Lisabonské smlouvy nedodržovány v politice obchodní. Přitom se v tomto článku hovoří o boji proti chudobě. My však zde neumožňujeme těmto zemím, aby se dále rozvíjely k svému dobru. Proto mám mnohé výhrady. Haiti bude také pod takovým tlakem, aby CARIFORUM VPA eh, bylo podepsáno. Děkuji. Ještě já bych měl také otázku, která se podobá otázce eh, kolega Martina ohledně západní Afriky války. V západní Evropě Afrika se dostala do eh, středu pozornosti také kvůli výrobě kaká. Eh, mnohý eh, dovoz je z Ghany a z pobřeží Slonoviny, kde je práce dětí, obchod s dětmi a e, vykořišťování dětí. E, přitom v roce 2012 byla podepsána dohoda a bylo zcela jasně požadováno, aby CSR bylo dodrženo pro jednotlivé podniky a aby také platili, platila zcela jasná pravidla a dodržována ustanovení eh, MOPu. Davide, já jsem se na to dívala eh, jak vypadá kapitola udržitelnosti v EPA. Eh, ta kapitola má asi půl stránky a bez eh, jednotlivých eh, konkrétních ustanovení, eh, která by odpovídala tomu, co žádá parlament. Já jsem si to přečetla, řekl jsem si, no takhle to nemůžeme akceptovat, není zde žádná cestovní mapa a nic. Není vůbec zajištěno to, že základní práva jsou zajištěna. Bez toho takovouto dohodu nebudeme moci odsouhlasit. Já začnu mm, otázky pořadí, jak byly položeny, ale byly tam některé skupiny otázek, na které odpovím. Například otázky um, členské společnosti a EPA. EPA. Konsultační výbor, ano. Tady jsou um, to, to, to je um, prác, věc, na které pracuji od roku 2008, takže by bylo zajímavé, kdyby se to sešlo. Jedno z problémů, které jste narazila, to se týká všech problémů ohledně občanské společnosti, je v tom, že máme dobré evropské struktury, ekonomický, hospodářský výbor, Evropský parlament a tak dále. Na druhé straně je ovšem obtížné najít ekvivalent Takže máme často dobré vztahy třeba mm, mm, Karibikem, ale e, tyhle čísla jsou taková, že je obtížné učit, kdo tam bude, kdo je bude zastupovat a tak dále. Pro všechny EPA bylo velmi obtížné, aby akceptovali i ty nejmenší ustanovení hledně občanské společnosti a e, tak dále. Takže teď eh, máme nástroj, kde, kde mm, nám pomůže vytvořit tyto struktury. Máme schůzky, kde si i velvyslanci stěžují, co děláme s občanskou společností, nemluvím jenom o Karibiku, ale i o PNK, těm se nelíbí, že my se vůbec s těmi lidmi scházíme. Když začneme drobnými věcmi, jako je výbor, tak vidíte, že to je celá galaxie, která není uh, úplně přátelsky naladěná vůči občanské společnosti. I přes EPA se pokoušíme uh, je začlenit do té práce. Západoafrická unie, já jsem se sešla s nimi, bylo to velmi konstruktivní, musím říci. Já jsem velice ráda, když zástupci Afriky přijíždějí do Evropy, protože je tak dobře neznáme. Takže jsme se sešli, když jsme narazili na otázku dětí v, mm, v, v dolech, tak tam byl trošičku rozdíl mezi těmi, kdo přišli z Afriky a těmi, kdo byli odboráři z Evropy. Mně se tedy nelíbí uh, někoho tady eh, jaksi odhalovat, ale jedna věc, kterou řekl Kinsley, tak ten řekl, když já jsem byl malý, tak to bylo normální, já jsem se vrátil a dal jsem si oběd na farmě. I když EPA a eh, já vy souhlasíme s tím, že chceme tedy rozumný udržitelný rozvoj, mm, západní Afrikou to bylo všem velmi obtížné. Když máte jednou EPA, tak musíte jednat se občanskou společností. V podstatě um, lidé se na mě obrací třeba v Haiti, tam mě, mě upozorňují na problémy, že kdybych měla EPA, tak bych vládě mohla něco říct, teď jim nic říct nemůžu, protože uh, Haiti bude ratifikovat nebo ne, ale teď to nemůžeme řešit. Já tedy plně souhlasím a sympatizuji, pane předsedo. Je to frustrující, bylo to velmi frustrující tuto realitu akceptovat. Řeknu jednu takovou historku k udržitelném rozvoji. Já jsem eh, Eh, z Kuasatu, kde mi eh, hrozili, že odejdou z místnosti, že nesmím zasahovat do jejich eh, rozhodnutí. Já jsem řekla, že ano, je možné tedy mm, mm, se snažit, mám ze západní Africe, máme nějaké kontakty, vztahy, naslouchám jejich um, jejich odborářům, o těch o dětech, které sbírají na farmách kakao a podobně. Cukr, peníze e, cukru. Peníze nikdy nejsou problém v souvislosti s EPA. To se poučíte, že to je o politice, o tom, že v té EPA e máme Eh, klauzuly o neplatnosti, to, které Fidži nechtělo akceptovat v tom, že s tím, že je dohoda ratifikována, kdybych já měla zmínit realitu, kterou vidím na obzoru, vidím mm, tedy jasný způsob, jak to začít prohlubovat. Šalmounovy ostrovy eh, středně doby neznamená, že to to je tedy plně e, dokončená úplná dohoda, i když není úplná, protože tam není ten udržitelný rozvoj, ale nakonec mám pocit, že e, říkají, že lidé říkají, že pravděpodobně se to nebude e, mm, pravděpodobně se budeme muset věnovat užitelnému rozvoji a rybolovu, což jsou takové no-go oblasti pro ně, takže už začínají to uvažovat jinak. Stále více přemýšlí, že mm, mm když chtějí to, co mají dnes, tak možná ta středně doba dohoda je možná. E, já chci svůj udržitelný rozvoj, říkám, pokud chcete toto, měli bychom to expandovat. Já se tedy pokusím uh, e, dostat té důvěře a přines nějakou skutečnou hodnotu, kterou bychom měli exportovat z Evropy. Tedy eh, pracovní síla, odbory, eh, které kontrolujeme. A mm, já každopádně budu komisaře se informovat. Eh, protokol i také byl mm, dobře vyjednán společně, že to bylo vyjednáno. Já každopádně poděkuji svým kolegům. Potom tady máme určité eh, obavy o dobré víře západoafrických zemí. Já nevím, eh, jaké ty obavy přesně jsou ale my bychom jim rozhodně chtěli upřímně nabídnout dobré partnerství a nevyvíjíme na ně nějaký zvláštní tlak. Měli byste také vědět, že to je jejich eh, suverénní rozhodnutí. My je nepřipravujeme o nějaké preference. Oni určitě mohou mít určité preference. Ale měli bychom tady zachovat určitou spravedlnost vůči těm různým partnerským zemím. Nevím tedy, co to má znamenat ta dobrá víra, eh, na kterou jste se ptal. Možná, že to jsou nějaké skryté záměry, o kterých my nevíme. Možná, že to celé není ideální, možná, že to je určitá agenda, která by se mohla více přizpůsobit tomu, že některé ty věci jsou pro ně obtížné, ale my se tady snažit prosadit také naše hodnoty. A co se týče lidských práv, to si musíte uvědomit, že to je eh, obtížná věc, nebo těžko se o tom mluví, protože eh, eh, ostatní mý kolegové jsou obosení o to, že by museli to nějak paternalisticky vnucovat v rámci těchto dohod, ale já se o to snažím a děkuji také za určitou flexibilitu, kterou v té věci mám, protože tam Eh, teď mimo západní Africe, byly určité ustanovení, například ten článek 96 z té dohody z Kotonu, který by nám asi dal možnost to uzavřít. A my jsme jim nakonec dali možnost říct jejich občanské společnosti, že naše eh, kolektivní preference nebudou spochybňovány, protože tam jsou některé věci, kterých oni se bojí a Myslím si, že bychom spíše než to vnucovat eh, nějak slepě měli snažit o dialog, eh, dialog partnerství a tak dále. Potom eh, velmi hezká otázka týkající se té, toho problému s Asakem. Vy jste to hezky popsal. Proč se nám to nedaří v rámci SA uzavřít? Já vám můžu ukázat ten text, o kterém jednáme, že tam byli ještě flexibilnější než předtím, protože ISA, ISA to je eh, velmi složitá galaxie, tam je například Kenia, jsou tam nejchudší země, a Jižní Afrika je trochu jiné lize, ať chceme nebo ne. Je to trochu jiný zákazník, mám to tak říct, takže eh, tady je to mnohem obtížnější než u Sadaku u vlastně eh, rozšiřujeme tu stávající eh, exportní osu a dáváme jim trochu možnost eh, vyjádřovat některé své výhrady. Když kolikrát například nemají možnost určité příjmy pojmout v rámci daní proč se nedaří s tím souhlasit, to nevím. U FMM jsme postoupili hodně daleko. Takže to nedokážu říci. Jak jsem vám vždycky říkala, tak si myslím, že ten skutečný problém v tomto regionu, aspoň u jedné země, je ta klauzule o nevykonavatelnosti. Přestože oni říkají, Eh, přístup k exportu AMFM, tak jsme o tom nikdy ani nediskutovali. To bylo tak nepředstavitelné, nepřekonatelné. Jestli chcete, já vám to můžu ještě vysvětlit batrálně na základě toho textu. Je to samozřejmě zdroj určité frustrace, ale je to pro mě nevysvětlitelné. Nechápu, proč na to nepřistupují. a Fidži, ano, v roce 2006 tady došlo k tomu rozhodnutí. Je pravda, že podobně jako Madagaskar, eh, Fidži bylo předmětem sankcí. Ale Fidži eh, usilovalo to být co nejkonstruktivnější. A upřímně řečeno, můj skromný názor je, že když máme partnerství s těmito státy, tak eh, je dobře, že jim také dáme eh, najevo, že s nimi zacházíme eh, férově. Nemůžu nic slibovat, ale myslím, že Fidži je sice obtížný případ, ale kdybychom jim teď zavřeli dveře, tak bychom ničeho nedosáhli. Já mám tu zkušenost se Sri Lankou, kde já jsem také žila, takže to je pro mě osobní. Já jsem měla na starosti Eh, to rozhodnutí o vyloučení eh, z těch obchodních preferencí. A já na to nejsem nějak pišná, protože dneska nemáme žádný dialog eh, se Sri Lankou a Sri Lanka rozhodně nevěnovala tomu jakoukoliv pozornost. Takže to možná není ideální, ale také prostřednictvím té občanské společnosti které bychom měli naslouchat. Eh, tím vyvíjíme určitý nepřímý tlak také na vlády v těch zemích. A já bych to úplně neodepisovala. A teď ještě k tomu, eh, k těm delegovaným aktům, které eh, už byly navrženy. Teď tam znovu zavádějí to, co bylo předtím, například Nigérie, ne, ještě jiné země původně nebyly a teď já rozhodně je tam nemůžu vracet, pokud tam na řadku nebyly. To je eh, čistě právnická technika. Spíš naopak, eh, my jsme splnili, co se, co od nás zákon chtěl. A ty zbývající problémy se eh, podaří dovyřešit. Doufám, že do konce toho roku to bude podepsáno. A potom ten ratifikační proces by měl všem zaručit výhody z toho stejného režimu. A ten eh, eh, podpis eh, se musí dát všichni, ale ta ratifikace Eh, jenom třemi čtvrtinami, podobně jako u kotona, potom to stoupí v platnost. by to v platnost těch zemí, které ratifikovaly. Takže pokud jste měli na mysli nějaké země, které byly vyřazeny, tak já doufám, že v ratifikačním procesu eh, budou nakonec všichni. Ale je to právní eh, aspekt, který doufám, že se vyřeší v tom mezidobí. A že ta situace skončí. Jinak aspoň jednou uh, eh, můžu být pišná na to, že jedna dohoda byla smíšená, protože uh, já nemůžu žádat členské státy o peníze, protože to nemá smysl. A co týče těch pojistek, to je zajímavá věc. A proto některé státy, aspoň ty nejchudší, eh, chápou, že IPA pro ně má význam. Když máte IPu, tak tam jsou nějaké tři úrovně pojistek, nebudu vás nudit podrobnostmi, ale v podstatě jejich spuštění je velmi jednoduché a pokud tu IPO nemáte, tak musíte eh, se opírat o ty eh, pojistky VTO. Takže si myslím, že to je výhodné pro státy, jako je Senegal, eh, protože můžou spustit tu poslední pojistku, která se týká konkrétně Eh, zemědělských produktů a potom třeba můžou zakázat dovoz kořat. A ten ústupek jsme udělali a na to bychom měli být pišní. Doufám, že se nám podaří být konzistentní všech našich kroků. Ale samozřejmě rádi se, eh, vyslechneme rady kohokoliv. Ještě k Haiti. Haiti bude nebo nebude ratifikovat. Byla by to škoda, kdyby to neudělali, protože eh, IPA by odstranila mm, řadu těch problémových věcí, které přetrvávají mezi těmi dvěma státy na domostrově. Ale je to jejich svrchované rozhodnutí. Snažila jsem se odpovědět rychle na všechno, na co se mě ptali. Možná jsem Eh, na něco zapomněla, ano, ta studie IPA eh, ke Karibiku. Měl bys to v příštích týdnech zveřejnit. Eh, jak víte, musím vždycky počkat na konsultanty, aby tu finální verzi doručili. A jakmile to dostaneme fakturu, zaplatíme, tak to budeme moci umístit na internet. Děkuji. Chtěl bych tedy uzavřít tento bod a děkuji vám. Nyní se dostáváme k předposlednímu bodu 14. Zde jde o informace o uzavření dohody s Ekvádorem ohledně přistoupení k dohodě o volném obchodu s Peru a Kolumbií. To samo je významné, ale jde za druhé také o to, co se stane s Ekvádorem do zahájení platnosti. Zatím P... máme P+. Takže o tom také musíme ještě debatovat. Já bych eh, nejdříve dal slovo panu Jürgensenovi, který zde byl eh, častěji a poprosil ho, aby nás informoval o aktuálním stavu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tu, to možnost vám poskytnout aktuální informace o stavu uh, jednání s Ekvadorem. Došlo k významnému vývoji na konci léta. A díky tomu bychom snad mohli vyřešit tu druhou otázku, které se, se zmiňoval, pane předsedo, tedy co dělat v té době mezi uzavřením té dohody a než tím vstoupí v platnost abychom se vyhnuli eh, přerušení obchodu. Ale vzhledem k tomu, že už to eh, eh, bylo dávno, kdy jsme se viděli, tak bych vám chtěl dát rychlý přehled. toho kontextu vyjednávání této dohody. Pak bych chtěl popsat ty výhody a na závěr se chci zmínit o tom, do jaké míry se ta doda liší, nebo je stejná jako ta, kterou máme s Peru a Kolumbii. Takže nejprve jenom eh, ta rychle ta historie, jak víte, ta jednání začala v roce 2007 tím, že to mělo být brzy uzavřeno. Ten proces byl obtížný, byly tady určité rozdílné názory jak mezi těmi státy, tak jinde a Bolívie se nakonec rozhodla nepokračovat v jednáních. Takže tři státy s námi jednali, Ekvador, Peru a Kolumbie. Ekvádor potom přerušil svou část v roce 2009 my jsme nakonec uzavřeli dohodu s Kolumbií a s Peru v březnu 2010. Dohoda vstoupila v platnost v eh, loni. Během celého toho procesu jsme udržovali kontakty s Ekvádorem, Informovali jsme ovšem, ten proces vyvrcholil na mm, zkusce na mesterské úrovni, to bylo loni. Potom eh, to vedlo ještě ke zkusce s komisařem a nakonec jsme se rozhodli eh, znovu obnovit ten vyjednávací proces eh, s Ekvádorem. Eh, měli dobrý pocit toho, co jsme uzavřeli s Peru a Kolumbií, s tím, že by to mohli také akceptovat. Jednání potom bylo relativně rychlé, několik kol, nejprve tady v Bruselu, potom v Ekvádoru. Nakonec jsme se v červnu domluvili na většině věcí. Už tam bylo jenom pár nepřešených věcí a to čtvrté kolo v červenci Brusel. Trvalo dva týdny a tam jsme dosáhli závěrečné dohody. I u těch nevyřešených věcí. A nakonec to šlo k eh, setkání ekvádorského ministra obchodu s komisařem Chuchtem. Takže máme politické, politickou dohodu z července před dva měsíci. Teď se věnujeme těm právním úpravám. Je to v podstatě přistoupení k již stávající dohodě, takže ty změny, na kterých jsme se odli, jsou omezené. Pokud rádi studujete obchodní dohody podrobně, tak se na to můžete podívat, co jsme vyjednali. Dali jsme to na internet. protože jsme transparentní. Dali jsme to tam včera, takže je to tam čerstvě. V podstatě jsou tam dvě věci. Jednak jsou tam změny toho textu samotné dohody a potom jsou tam ty termíny pro přístup eh, na trhy pro Ekvádor, pro nás. Ty změny textu jsou velmi malé. Tam tři typy změn. Jednak jsou to ty nezbytné odkazy na Ekvádor a na jeho no, agentury nebo orgány, tam, kde to je potřeba. Těch změn asi 10. Potom je tam 12 míst, My jsme museli popsat závazek Ekvádoru, pokud se trochu lišil, protože to odlišné zacházení se uplatňovalo i u Peru a Kolumbie, například co týkalo části služeb, kde je definice národního zacházení, nebo tam je seznam eh, odvětví, ve který by měl být otevřený eh, sektor služeb. A potom poslední skupina úprav textu, touto to poznámky pod čarou. které by měly dát zvláštní zacházení Ekvádoru z titulu eh, zvláštních okolností, jako jejich ústava nebo právní řád. Například to bylo to aby Ekvádor mohl na výbor pro obchod analyzovat potenciální dopady. na Asociaciones de Economía Popular, což jsou subjekty, kterými se vláda snaží podpořit občanskou společnost. nebo je tam kapitola. která konstatuje, že Ekvádor je součástí skupiny, eh, která eh, byla založena dříve, takže že změny jsou velmi omezené, ale jsou tam, aby eh, to právně všechno sedělo, aby se zohlednili určité Eh, citlivé věci, na které Ekvádor upozorňoval. Teď jenom krátký přehled eh, závazků v oblasti přístupu na trh ze strany Ekvádoru. Můžete se na to podívat podrobně, je to všechno na internetu. V té hrubé formě, tedy jak se to vyjednalo, protože ještě pořád to musí projít tou právě tím právním vyčištěním. ale ve všech detailech je to srovnatelné na ekvivalentní úrovni jako u té dohody s Peru a Kolumbií. To znamená, že žádné rozdíly nejsou, například u služeb. Ekvádor na to nepřistoupil na otevření. A jsou tam i opačné případy. Je tam pohyb osob, což je specifická kapitola a v každé dohodě o volném obchodu. Se snažíme zohlednit požadavky našich partnerských zemí. Ke zboží To je možné říct, že to dohoda je dobrá. Většina vlastně požadavků byla schválena, podobně jako u Kolumbia Peru. I tady je přechodné období deseti let. Jsou tady další přechodné doby. zvláště citlivých produktů. Nakonec budeme pokrývat 99,6 současného evropského exportu na, do Ekvádoru. To si myslím, že je pozitivní. A odpovídá to tomu, čemu jsme dosáhli u Peru a Kolumbie. Je u služeb to je vyvážené, odpovídá to ambicím u Peru a Kolumbie. Zahrnuje to i telekomunikace, finanční služby, distribuční služby a tak dále. Veřejné zakázky Je to pro nás bylo důležité. Ekvádor se se stejnou úrovní. Takže obecně lze říci, že přesně tam byly určité rozdíly. Tak obecně lze říci, když eh, vyjednáváme takovou dohodu, tak těch eh, veřejných zakázek nikdy nedojde k úplnému otevření, je tam zůstává určitý prostor pro to, aby si ten stát řekl, že nechce ten sektor otevřít úplně. Takže v tom přetrvávají rozdíly. Snažili jsme se také zohlednit eh, nižší eh, hospodářskou úroveň. Když porovnáte Ekvádor s Peru a Kolumbii, to se projevilo u těch přechodných eh, období. Například u těch Prahů, kdy má eh, začít nějaké otevření trhu. Následné kroky, jak už jsem říkal, teď probíhá právní revize. To chvíli trvá. ale spolupracujeme na tom se Ekvádorci a doufáme, že se nám podaří to dokončit do listopadu. A tím pádem eh, uzavřít také protokol o přistoupení. A pak to samozřejmě bude muset schválit i Kolumbie a Peru. to je rozhodnutí, které musí přijmout ten orgán, který tady toho dohodu je vytvořen. Takže eh, oba tyto státy to mohou eh, vetovat. Potom se bude překládat. Na konci by ten protokol měl být přijat ten výborem 3. což by mělo vést k tomu, že budeme moci letavní návrhy přeložit eh, podpisu radě a parlamentu. Někdy na podzem 2015, potom by to přibližně mohlo začít platit v první polovině 2016. takže ještě budeme mít čas se k tomu vrátit. Picking up on, on, on what you said, uh, chairman, on... A k tomu, co si říkal pane předsedo, o GSP. Ekvádor přijde o ten režim GSP Plus na konci roku, tak to prostě je. To je nevyhnutelné. Ale také evidentní, že jsme teď v situaci, kdy jsme tu obchodní dohodu uzavřeli. Došlo tedy k politické dohodě. probíhají všechny ty právní kroky, což znamená, že obě strany se budou připravovat na preferenční obchodní vztah. A to podle nás Eh, stojí eh, za to. Would make an effort to... EU a Ekvádor by mělo překonat to období mezi vypršením GSP a aplikací obchodní dohody. Takže jsme pracovali na možnostech um, vyhnutí se tomu, takové, takovému takovým drastickým změnám, protože mm, velice důležité exportní produkty Ekvádor, jako třeba tuňák a podobně, eh, by byly předmětem zvýšení tarifu nějakých 25%, což by mělo negativní dopad na stávající obchodní toky a komparativní pozici Ekvádoru na našem trhu. Takže ta naše představa je taková, že bych vznikla situace, eh, kde bychom byli připraveni na takovou dohodu, takže bychom měli takový Eh, eh, vlastně pozastavení v EU i v eh, období klidu, abychom v období, kdy se neza, neza, kdyby se nezavádělo nic nového, nebo nějaká nová omezení. Toto je obecná představa. My jsme pokročili v přípravách a doufáme, že mm, návrh komise vám pošleme začátkem října. A tady mám na mysli um, to, že kolegium ještě nepřijalo ten návrh, mělo by se to stát brzy. Takže toto je taková taková ukázka něčeho, co stále ještě bude vyžadovat formální schválení. My jsme pracovali co nejrychleji na tomto návrhu. Já už končím. Mm, omlouvám se. Ale ta jednání skončila v červenci a nebylo možné s něčím takovým přijít před koncem těch jednání. Vážení kolegové, zbývá nám 10 minut. Takže prosím, buďte co nejstručnější. Nejprve dám slovo eh, zpravodaj, pak pan Vitas. Děkuji, pane předsedo. A také děkuji komisi za komplexní a co nejtrans a eh, snahu o transparentnost procesu mm, zavírání tohoto FTA. Mm, proběhla několik schůzí monitorovací skupiny s Ekvádorem a brzy proběhne další schůzka monitorovací skupiny, kde se pokusíme prohloubit analýzu výzvy a tak dále týkající se těchto FTA a vstupu do existujících FTA. Kolumbii a Peru. Samozřejmě to musíme dát do obecného rámce, musíme um, máme před sebou tedy dvě takové výzvy. Jednak musíme řešit to, co se bude stát dít po 21, 31. prosinci. Pokud nebude řešení, tak Ekvádor bude mít eh, nařízení GSP pro všechno zboží, i s tím s ohledem na to, že bude velice úzké okno mm, příležitosti pro komisi schválit nařízení, které by z tohoto, z mého hlediska, vzhledem k podmínkám pro přístup na evropské trhy, které tam jsou, Takže já bych si skutečně přála, aby komise včas poskytla návrh textu, na kterém bychom mohli ve standardním legislativním postupu řešit. Musíme to ověřit, protože nechceme být jenom takový aparát, který jenom říká ano, jak tomu bohužel bylo pro jiné urgentní záležitosti. Um, já bych si také nepřál, abychom byl, tady ohrozili bilaterální vztahy. Dále jako parlament jsme trvali na jakési cestovní mapě, která by měla doprovádět dohodu s Peru a Kolumbií. I tady eh, mm, bychom měli mít tedy um, takovou cestovní mapu, co by to znamenalo, aby se toho Ekvádor účastnil ve všech aspektech, plus nějakou doprovodnou rezoluci. Ještě předtím, než projde ta dohoda skrz parlament, um, politické a sociální politiky Ekvádor, důvody, proč Eh, nejsou v probíhajícím jednáním, aby tedy ta země dostala šanci a Evropská unie také zohlednila sociální, ekologické, ekonomické změny v dané zemi a abychom podpořili tento kurz ekvadorské vlády společnosti. To by mohl být dobrý příklad. Například pro všechny ty ekologické výzvy, které řešíme ve většinové v ruského parlamentu, když mm, například řešíme s Latinskou Amerikou a podobně. Za čtvrté bych si přála, abychom měli velice úzkou spolupráci se všemi stínovými zpravodaji. Abych vítal, kdyby všechny skupiny jmenovaly své stínové zpravodaje, abychom tedy mohli spole, spolehat na velice zodpovědnou spolupráci se sekretariátem. Děkuji. Děkuji, Davida. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Já jsem samozřejmě rád, že tato jednání e, jsou vedena k určitému závěru. E, byly zde určité ideologické výhrady. Belívie e, na nich je trvá i nadále. Ale myslím si, že tato dohoda může být pozitivní Samozřejmě pro Španělsko a Kanárské ostrovy to bude možná problematické kvůli banánům, ale víme, že v takovýchto dohodách vždy eh, mohou existovat nějaké problémy pro nějaké další subjekty. Dle mého názoru je ale velmi důležité to, co se bude dít v tom meziobdobí, kdy ASP již nebude platit. I tam je nutné nalézt nějaké řešení. To je úkolem komise. Kromě toho by byl Ekvádor tvrdě zasažen a tomu musíme zabránit. Jsem vám k dispozici, jsem s novým zpravodajem za EPP a rád budu také vyjednávat. Judith? Um, um, Děkuji. Já se chci vrátit k tomu, co říkal Helmut o té cestovní mapě. To není jenom cestovní mapa, to je také kapitola udržitelného rozvoje FTA. Ekvádor mm, byl mm, předmětem řady doporučení expertů ILO. Poslední je z mm, letošního roku ohledně nedodržování úmluvy e, o kolektivním vyjednávání a e, svobodě organizování. Mm, když už o tom mluvím, také víme, že dostáváme informace od zástupců občanské společnosti a um, poradenských skupin Kolumbie a Peru. Já bych navrhovala ten um, návrh um, rezoluce v rámci tohoto výboru, bychom to tedy rozšířili a podívali se na fungování cestovní mapy obecně pro všechny tři země a fungování uh, domácích poradenských skupin, protože v tuto chvíli ta zpráva um, ukazuje, že jsou tam problémy a Eh, to vyplývá z těch zpráv expertů. Mm, Včera byli dva další odboráři zavražděni v Kolumbii. Je tam hodně práce, musíme zajistit, aby Ekvádor vstoupil do systému, který funguje a ne selhává. Abych eh, se tedy vyjádřil, ale myslím, že je nutné také říci v komisi, že eh, dohoda s Kolumbií nebyla ratifikována všude a myslím, že Belgie eh, to také neratifikovala, eh, což může být problematické pro Kolumbii dnes. Myslím, že ústavní dvůr Kolumbie tedy také tvrdí, že to není eh, eh, legitimní. Takže nevím, jestli to není nějaký pouze technický problém. Eh, možná, že existují ještě další důvody, jako jsou práva odborů ochrany menšin nebo také environmentální práva. Takže tady je nutné ještě udělat něco, aby ratifikace proběhla ve všech zemích, abychom tedy opustili tu situaci, která dnes je a která by mohla ohrozit celek kolegyně Sanchez. Děkuji. Ano, ještě jednou. Dnes vidíme to, že jsme komplici nové dohody, což není jenom otázka obchodní politiky, ale také ekonomické politiky. Je to ultraliberální dohoda, je nespravedlivá. Ta asymetrie mezi oběma stranami je zcela zřetelná. Stejně jako u Peru a Kolumbie se zde postupuje kolonialisticky. Eh, ohledně eh, těžby surovin a vytváření eh, velikých koncernů, tedy z Evropy anebo ekvádorských koncernů, což může mít také sociální dopady, které ještě nemůžeme dnes posoudit. Tyto dohody a smlouvy ovlivňují negativně kapacitu a schopnost lidí přijímat vlastní zákony, eh, jak v oblasti potravin, tak i v lidských právech, tak jak jsme to viděli také v Kolumbii. Eh, chtěla bych je navázat na to, co říkala Judith, eh, jak to vypadá s ochranou lidských práv a mm, chtěla bych vědět, co komise říká k otázce protiústavnosti eh, této dohody, tak jak to bylo konstatováno v Kolumbii. Vždyť eh, doložka o lidských právech nebyla aplikována. Proč tedy eh, komise nezruší tuto dohodu? Ská jedna minuta. Já mám hodně otázek, které všechny nebudou zodpovědeny, protože my jako parlament, jako výbor nemáme prostor k diskusi. Pan Jürgensen zabral veškerý čas, který na toto byl vyhrazen. Možná, že jsme vás trošičku mm, vyrušili ve vašem monologu, ale my máme dvě minuty, vy jste mluvil 20 minut, to je nevyvážené. Já nemůžu s, e, položit otázky, tak se zeptám jenom na jednu věc. E, tedy mm, budete, předložíte souhlas s členským zemím? Ostatní otázky nemohu položit. Doufám, že příště budeme mít lepší rovnováhu. Takže vedli jsme první rozpravu, jde tedy o informování. Celá jistě to prohloubíme a za druhé také předpokládám, že monitorovací skupina velmi rychle bude zřízena se stínovými zpravodaji a že bude více prostoru pro eh, rozpravu. Pan Jürgensen, máte ještě tři minuty na zodpovězení otázek. Okay, I'll try to be brief. Um... Já budu co nejstručnější. No to... Nejprve udržitelný rozvoj. Ano, to je nedělnou součástí té dohody. Ekvador to také podepíše. Musí to předložit stejným povinnostem, které podepsali také Peru a Kolumbie. Tím pádem to bude podléhat našemu monitoringu. Ty budeme dělat my i parlament. Už to je také v nařízení o pojistkách. My jsme také dokončili tu první zprávu o implementaci. Teď se to překládá a my doufáme, že to bude muset předložit parlamentu v průběhu listopadu. Ta zpráva bude obsahovat také specifické informace o udržitelném rozvoji. Je také pravda, že ta dohoda ještě nebyla ratifikována ve všech členských státech. My plně souhlasíme s parlamentem. že by bylo dobře mít tu ratifikaci dokončenou co nejdříve, protože tím také vysíláme politický signál Peru a Kolumbii. Že to berou vážně všechny členské státy. To byla se ptala paní Kele. Ano, české státy jsou také zapojeny. Protože tuto trochu budou ratifikovat. Stejně jako v případě Peru Tady žádný rozdíl není. Návrh byl úplně stejný, jako jsme to udělali u Peru a Kolumbie a je to stejným legislativním procesem. Tady padla otázka o ústavnosti, to je komplikovanější. Ale my máme záruky od Kolumbie. Je to evidentně ústavní proces, který stanoví ústava, že to musí projít vážením ústavního soudu. A že to projde, a že neočekávají že by došlo k nějakým problémům. Nebo že by byl nějaký problém s nedodržováním závazků. Samozřejmě také na to můžu odpovědět bilaterálně podrobněji. Srdečně děkuji, pane Jorgensene. Já se domnívám, že jsme si všichni zajedno v tom, že otázku monitorování a kontroly realizace našich požadavků budeme velmi ostře sledovat a komisi eh, také trošku posuneme v tom monitorovacím procesu. Eh, zcela jistě Jistě v budoucnosti povedeme mnohé debaty na toto téma. Je zde něco pod bodem různé, z mé strany nic a pod 16 příští schůze 6. 7. října. Děkuji vám za účast. Ještě jednou bylo řečeno ze strany sekretariátu, že je důležité, aby 29. ve 14.30 jste se zúčastnili slyšení nové komisařky. Děkuji vám.